Thank you. Děkuji vám, paní Vestager, a začneme s prvním kolem otázek. Nejprve pan Burkhard Balca EPP. Děkuji vám, pane předsedo. E, paní Vestager, moje otázka se týká internalizace e, konkurence. E, mnoho prognóz předpovídá, že už v příštím roce 90% globálního růstu nastane mimo Evropu. Mnoho evropských podniků, které chtějí být silnými hráči na evropské scéně, potom ztrácejí na scéně světové. Je to otázka velice strategických průmyslových nových oblastí, jako je informační a komunikační technologie, logistická infrastruktura, eh, stavebnictví a letectví. A já se ptám, eh, tato internalizace konkurence eh, je dostatečně zohledněna vaší evropskou politikou? A druhá důležitá otázka, parlament je toho názoru, že evropské podniky e, jsou ohroženy konkurencí e, mimo evropských podniků. E, já si myslím, že by bylo dobré posilovat vlastní pozici a abychom byli úspěšní na světové scéně. Jak si představujete obranu evropských zájmů v tomto směru? Well, I think uh, já se domnívám, že toto je blízké celé řadě lidí, lidí, kteří mají eh, zkušenosti z soukromého sektoru a které, kteří čelí celosvětové konkurenci. Nicméně, co je důležité, aby všichni v Evropě podnikali podle stejných pravidel bez ohledu na to, kdo je vlastníkem, akcionářem, kdo řídí firmu. Všichni se řídí podle evropských pravidel. Druhá věc, je důležité Eh, řešit některé problémy skutečně čelem, říci, eh, kdy, že když řešíme obchod, tak řešíme obchod, řešíme to ve VTO. To znamená, neměli bychom chodit eh, kolem horké kaše, měli bychom jednat skutečně otevřeně. A myslím si, že eh, bychom měli umožnit eh, celosvětové konkurenci, aby se vyvíjela svým tempem. To, co děláme my v Evropě, to je opravdu špička. A my bychom se ovšem s tím neměli spokojit, měli bychom to dále posilovat a spolupracovat s ostatními a pomoci jim také se dostat na výši a zajistit, aby tyto standardy byly nakonec standardy celosvětové. Tato diskuze se zaslouží mm, pokračování, protože je tady celá řada niancí, růzností v, různý, v různých odvětvích, ať už jde o ochranu duševních práv eh, či jiné oblasti, kde mají svoji působnost i jiné výbory parlamentu, jiní komisaři. Děkuji. Nyní paní Eliza Ferrera za SAD. Děkuji. Paní Vestager, Chce se vás zeptat na banky, na finanční sektor. Podle směrnice o e, obnově a řešení problémů bank e, by se zvláštní podpora veřejného sektoru e, mohla poskytovat bankám, aniž by nastalo použití mechanismu řešení problémů bank poté co proběhnou zátěžové testy, hodnocení a tak dále. A v tuto chvíli Evropská centrální banka provádí komplexní hodnocení, poté proběhne posouzení dozorové funkce a podle těchto posouzení kapitálové zapojení takovéhoto druhu možná bude potřeba. Jinými slovy, jakým způsobem zajistíte, že takovéto kapitálové zapojení nevytvoří nebo neskomplikuje či neporuší pravidla volné hospodářské soutěže a nebude to znamenat, že budeme držet při životě neživota schopné banky. Je tady jedna věc, eh, která, myslím, trápí eh, hodně lidí a to, jakým způsobem řešit problémy finančního sektoru po té, co způsobili takové potíže v posledních letech a spustili takovou tu krizi. Jak tedy pokračovat dále? A proto máme ta zvláštní pravidla za této velice obtížné ekonomické situace. Eh, nicméně ne všechna ta pravidla se ještě stačila mm, projevit. Eh, Jedno z těch pravidel je, aby už dále neplatili žádné ztráty daňoví poplatníci, ale eh, samotné banky a eh, Takto by to vlastně mělo fungovat také se státní pomocí. To znamená, že by tady mělo nastat určité období, které překlene období mezi tím, kdy platili škody v bankách daňoví poplatníci a kdy už to bude na samotných bankách. A samozřejmě bude na mě a na komisařovi pro finanční služby, abychom se s tímto vypořádali. Ale je důležité vymanit jste z té současné zvláštní situace, kdyby škody měly v bankách hradit neustále daňoví poplatníci, což je samozřejmě nesmírně rizikové. Takže doufám, že to, jak se budou řešit otázky státní pomoci, bude v duchu v duchu EBRD. Thank you. Now for the ECR group. Nyní za EKR Case Swinburne. Děkuji. Vítejte tady, paní kandidátko. Na začátku týdne britský premiér a ministr financí eh, řekli, že chtějí zabránit dalšímu vyhýbání se daňové povinnosti a že se chtějí vyhnout eh, přístupům, které používala eh, irská vláda a kdy nakonec došlo eh, k obrovským ztrátám ve finančním sektoru. V dopise z tohoto týdne komisař Almunia informoval o tom, že státní pomoc naší zemi možná porušila evropská pravidla. Znamená to, že si můžu někde eh, v Evropě koupit počítač a jinde ho eh, prodat eh, a bude to porušovat pravidla? A co udělá Evropská komise, aby předcházela kreativním přístupům nadnárodních společností, které se snaží nekalými způsoby obcházet volnou hospodářskou soutěž? Jedna z věcí, o kterých jsem se poučila, je, že tady tenhle ten irský způsob je skutečně způsob nešťastný. A možná, že by bylo vůbec dobré, abych přestala užívat eh, tolik těch eh, zkratek, aby to, co eh, říkáme, bylo dostatečně jasné. Ale každopádně toto, co jste naznačila, je závažná věc. Firmy v Evropě musí platit eh, daně z příjmu právnických eh, osob. Jsou tady ovšem velké firmy, které se dokážou zařídit eh, zvláštní režimy, které jim pak umožňují nebo umožňovaly platit mnohem nižší daně. Já navážu na práci předchůdce komisaře Almunia a pokusím se osvětlit některé z těchto eh, režimů, poukázat na ně. Plně respektuji, že daňové záležitosti si vyžadují jednomyslné rozhodování, takže samozřejmě nechci eh, nijak eh, zasahovat zadními dvířky do mm, daňové politiky, ale pokud je tady věc, která se přímo nebo nepřímo dotýká státní pomoci, tak je to věc, která souvisí s mým portfoliem, proto si myslím, že je důležité vyšetřit takovéto záležitosti, vyšetřit, eh, k čemu dochází, jaké byly příjmy, jaké úniky a případně to zastavit. Děkuji. Nyní Sylvie Goulart za ALDE. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Paní kandidátko, já mám jednu poznámku. Myslím si, že je škoda, že tady jenom málo lidí eh, na vašem slyšení a neříkám to proto, že jsem ze stejné politické mm, rodiny jako vy, ale protože tato politická oblast je velice eh, důležitá a vidím, že jinak kolegové z Francie často hovoří o volné hospodářské soutěži, ale dnes večer tady nejsou. Teď ve svém úvodním vystoupení jste zdůrazňovala, že hospodářská soutěž je uh, je prvkem, který přispívá k férovosti, spravedlnosti, chrání slabší proti větším skupinám, proti těm, kteří mají více prostředků. Jsem velice ráda, že takto věci vnímáte, ale myslím, že si musíme být také vědomi další věci. A to, je mezinárodní dimenze, protože my v Evropě působíme na eh, větší scéně a někteří mm, občané mají pocit, že eh, sami sobě škodíme, když si nastavujeme přísnější eh, pravidla, že pak nemůžeme obstát mezinárodně. Takže co říkáte té mezinárodní eh, dimenzi? Může být naše politika úspěšná i mezinárodně? Nebude nás znevýhodňovat? Plně chápu, že takový dojem může vzniknout protože člověk získává mm, představu o tom, co sám vidí, co si přečte v médiích, eh, vidí, že některé podniky mají problémy nebo je chování na světových trzích je spochybňováno, takže chápu, že takové obavy mohou u občanů vzniknout a proto je tak důležité říci, že ve střednědobém a dlouhodobém hledisku Volná hospodářská soutěž určitě posílí inovace, růst a přinese tedy pracovní místa, ale je možné, že to krátkodobě bude stát určité sociální náklady, které budeme muset přímo řešit. Například eh, prostřednictvím programu stáží, aby bylo možné usnadnit přechody eh, pro pracovníky z jednoho odvětví do jiného. A všechno toto se musí řešit eh, koordinovaně, otevřeně, transparentně. Je tady řada lidí z odborových organizací například, kteří mají pocit, že se o nich rozhoduje a že je na místě tedy všem eh, naslouchat. Ale jinak si myslím, že není dobré se uzavírat a chránit před eh, volnou hospodářskou soutěží. Měli bychom se jí otevřít. Ale to asi nebyla podstata vaší otázky, spíše naopak. Já jsem pochopila, že chcete říci, že nejdůležitější je nastavit správnou rovnováhu v našem přístupu a zajistit, že vždy vnímáme celou situaci komplexně a nejenom její dílčí části. A co byste tedy řekla, když firma nakoupí, zahraniční firma koupí evropskou eh, společnost se státní pomocí eh, z vnějšku, která by nebyla povolena v případě evropské země? Bohužel řada evropských eh, bank také dostala obrovskou státní pomoc. Na druhou stranu je důležité řešit to mm, otevřeně čelem, když eh, vyjednáváme ve VTO, vyjednáváme o obchodních smlouvách, pak je třeba o těchto věcech diskutovat eh, s úřady pro hospodářskou soutěž v jiných státech, protože jinak se ocitneme v situaci, kdy půjdeme spirálou dolů a všichni budou skrytě a nepřímo vyplácet státní pomoc a to vše na úkor spotřebitelů. Děkuji a není za GUE Rinakari. Ja, Děkuji vám za eh, úvodní prohlášení. Eh, vítám vás tady v parlamentu. Já bych chtěla eh, načnout poněkud jiné téma, pokud jde o volnou hospodářskou soutěž. Když například nějaká eh, obec eh, má za úkol postavit metro nebo jinou infrastrukturní, jiné infrastrukturní zlepšení, tak musí na to mít určitou smlouvu, ale otázka je, že Evropský soudní dvůr omezil jejich práva v této činnosti. A proto nyní eh, mám ten názor, že tady jde o narušení hospodářské soutěže. Eh, já bych se proto chtěla zeptat, eh, z toho názoru, že by se měly nabízet i, že, by, že je to tak správně, že by se měly nabízet učňovské smlouvy. Hvis de nogen er EU-domstolen, om tre eller seks eller otte måneder. Fordi øh, předvídat, eh, jaké eh, účinky by mohl mít, mohl mít rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, eh, je těžké. Je samozřejmě to zakotveno ve smlouvách a je zásadní, aby bylo zřízeno více ušňovských míst. To by bylo výhodné pro veřejnou sféru i pro soukromé podniky. A když jde o veřejné zakázky a jejich udílení, tak je potom také správné, aby byla ta zakázka podrobná podrobně eh, popsaná, eh, včetně eh, příslušných míst, která budou v tomto kontextu vytvořena. Já nevím, jestli by to tak mělo platit všude nebo ne. O tom ještě bude třeba diskutovat, ale jsem, jsem si jistá, že o tom ještě hovořit budem, až Evropský soudní dvůr takovýto rozsudek vysloví. Děkuji vám a nyní za zelené Michael Raymond. Vážená paní eh, eh, Vestager, vy jste řekla, že se budete zasazovat o malé a střední podniky, aby měli na velkém trhu eh, dobrou šanci. Ehm, v pondělí minulý týden ehm, dosavadní komisař Almunia byl v tomto výboru a my jsme se ho ptali na ehm, případ atomových elektráren ve Velké Británii a on říkal, že dosud nebyl podniknut žádný rozhodující krok. Nyní ovšem se zdvojnásobila tržní cena atomové energie po 30 letech dotací a tím vlastně se to může znevýhodnit oproti alternativním zdrojím energie. Eh, eh, bude tedy eh, oznámeno rozhodnutí, které tento parlament očekává. Já bych se chtěl zeptat, příští týden současná komise o tom bude hlasovat. A jak se k tomu stavíte vy? že se to má stát dva týdny předtím, než nastoupíte do úřadu vy. Jste proto, aby se hlasovalo, jste proto, aby se to odložilo a pokud se to, pokud se to odloží, jak byste hlasovala vy? to hmm, To je těžko říct, protože eh, nejspíše eh, v, tom, v té funkci eh, ještě nebudu, pokud se to stane předtím. Pokud chápu tento případ, tak o tom se vyjednávalo více než dva roky. A jestliže komise má pocit, že je připravená, tak by to měla učinit. V každém případě, jestliže e, já dostanu na stůl e, podobný případ, který bude v podstatných okolnostech stejný, e, tak důležité je respektovat to, že členské státy by si měly sami určit, jaký energetický mix chtějí, pokud jde o dodávku a výrobu energie. To není problém nás tady. To je kompetence členských států. Z tohoto hlediska je důležité zajistit, aby e, byla dodržována pravidla pro státní pomoc tak, aby nedošlo k překompenzování poskytovatelů, aby všechno bylo spravedlivé a otevřené podle pravidel pro státní dotace. A pokud to chápu správně, tak ta vyjednávání, která probíhají, e, jsou úkolem e, komisaře a jeho zaměstnanců. A na základě toho potom oni učiní rozhodnutí. Většina lidí má svůj vlastní názor na jadernou energii, na to, zda jsou proti eh, či pro, ale o to tady nejde. Tady jde o to, že členské státy se sami rozhodují a eh, komise pouze zajišťuje, eh, jestliže je do toho zapojena státní dotace, tak aby vše proběhlo v souladu se smlouvou. Děkuji vám a nyní z EFDD Stephen Wolf. Eh, dobrý, dobré odpoledne, paní Vestager. Když Spojené království v, roce, v 70. letech eh, vstoupilo na vnitřní jednotný trh, mysleli si Britové, že vstupují do prosper, prosperujícího bloku. Eh, tehdy Evropské společenství tvořilo téměř 40 světové produkce. Od té doby se ovšem Evropská unie stala politickou unii, de facto zemí, a to procento se snížilo na 20 a očekává očekáváme, že se sníží na 15%. Máme nižší úrovně daní, více regulace, více nezaměstnanosti, eh, konkurence z ostatních částí světa, včetně zemí Commonwealthu, je na vzestupu eh, ať už Evropská komise celé ty roky dělala cokoliv. Eh, nemyslíte si, že ekonomické důkazy ukazují, že evropské země si příliš nepomohly v konkurenci proti komukoli? Já v žádném případě eh, nesouhlasím eh, s tímto nástinem situace, eh, s tímto obrazem Evropy. Ani pokud jde o historii, ani pokud jde o budoucnost. Naopak. Já to vidím tak, že Evropská unie se rozvinula od jednotného trhu až po eh, komunitu, společenství, kde na sebe vzájemně spoléháme a kde existuje eh, velice eh, tenká rovnováha mezi odpovědnostmi členských států a odpovědností společnou. A já se hlásím k Evropské unii, k její prosperitě a k její schopnosti čelit obrovským krizím, jako ta, která proběhla v uplynulých letech. Já vůbec netuším, jak by svět vypadal bez Evropské unie, ale jsem si naprosto jistá, že bychom na tom byli mnohem hůř. Děkuji vám. Děkuji. Nyní za nezařazené Sotirios Zarianopoulos. Já mám nejprve procedurální připomínku. Nezařazení poslanci nejsou politická skupina. My nemáme žádného předsedu a pouze reprezentujeme stranu ze země, ze které pocházejí. Každopádně, pokud jde o e, konkurenci, hospodářskou soutěž, Evropská unie slíbila snížení cen, nová pracovní místa, ale nic z toho nebylo naplněno. E, došlo ke koncentraci moci do rukou e, monopolů, explozivní růst nezaměstnanosti a snížení platů. V mé zemi Řecku i dalších se všechno privatizuje. Letiště, přístavy, voda, energie, a vypukají stále nové krize a státní infrastruktury, e, jako je e, a obrana a další, se prodávají soukromému sektoru. Svoboda pohybu spustošila celé průmyslové sektory a vyhodila tisíce dělníků na ulici. A banky stále dostávají obrovské peníze za nic. dostávají obrovské peníze a kdo z toho má prospěch? Můžete odpovědět? Děkuji. Vkládáte značnou důvěru v mé schopnosti, pane předsedo. Podle mého názoru je velice důležité si uvědomit, že eh, ať už se díváte na Evropskou unii eh, jakkoliv, eh, soucit s lidmi, kteří utrpěli ekonomickou krizí, máme my všichni. To platí pro mladé lidi v Řecku, v Portugalsku, ve Španělsku, pro ty, kteří nemohou najít práci, kteří nemohou najít cestu na pracovní trh, nemůžou založit rodinu, protože by ji neuživili. A to platí bez ohledu na stranickou příslušnost nebo na našem názoru na Evropskou unii. Já v žádném případě nepřijímám názor, že Evropská unie by měla být příčinou toho všeho. Naopak, já to vidím tak, že Evropská unie je, základ, je hlavním aktérem, který přináší řešení, protože globalizace postupuje rychleji a rychleji a jednotlivé země jsou menší a menší a čím dál více jsme na sobě vzájemně závislí. A proto si velice vážím této příležitosti s vámi pracovat, protože eh, toto je důležité. A myslím si, že soucit s lidmi, eh, kteří eh, trpí, by měl být naším hnacím motorem ve spolupráci mezi parlamentem, komisí a radou. Tak, abychom vybudovali silnou Evropu. A já si nemyslím, že tu vybudujeme tak, že obvinujeme Evropu ze všeho špatného, co se kdy stane, ať už jste odkudkoliv. Děkuji. Děkuji. A dalším řečníkem je pan Luděk Niedermayer z EPP. Dobrý večer. Nejprve bych chtěl říci, že se mi velice líbila e, vaše úvodní řeč a vaše odpovědi. A za druhé, jestli budete tak striktní e, jako e, ve své funkci, jako jste byla při hlídání řečnického času svého úvodního projevu, tak bude Evropa v dobrých rukou. Ale moje otázka poněkud přesahuje vaše portfolio. Já sdílím vaše hodnoty a vaše pohledy na Evropu, ale zároveň je dobré říci, že občas eh, jak si máme tendenci řešit problémy přílišnou regulací. A já se trochu obávám, eh, že eh, to všechno není vždy založeno na, je to, je to založeno na dobrých hodnoceních, ale výsledek není vždy e, tak pozitivní. Co tedy jako komisařka můžete udělat, abyste zajistila, že nové předpisy budou přijaty pouze, když zisky převýší ztráty, e, pokud, nejsou, pokud není možné využít jiné opatření, jako je seberegulace anebo zvýšení transparentnosti? Oh. Já souhlasím s tím, že eh, regulace není vždycky to nejšťastnější řešení a to je dobře, protože jinak by bylo trošku nudné být komisářkou pro hospodářskou soutěž. Tržní seberegulace, eh, transparentnost, vynucování pravidel, nové způsoby eh, spolupráce se členskými státy jsou někdy efektivnějším nástrojem ale jedna z věcí, eh, které eh, si myslím, že jsou podstatné, je, že pokud eh, evropská regulace má podobu 28 různých regulací, respektive převezme na sebe podobu 28 regulací, tak je to horší, než když je jedna. Protože malé podniky nemusí potom zjišťovat, jaké předpisy platí v zemi A, B nebo C tak to prostě dává smysl. E, za druhé, jsou e, někdy zjevná selhání trhu, nebo není možné ani zjistit, e, mm, co se děje. Jedním příkladem mohou být poplatky, které banky účtují za naše, za naše platby, ty, které my nevidíme. Je tam eh, zjevné selhání trhu, protože jako my, eh, jako spotřebitel, nejsme schopni zareagovat eh, na nastavení cen tohoto typu, tak tam by byl nápad dobrý to regulovat. Ale já se budu snažit představovat vyvážený názor k tomu, kdybychom měli regulovat a kdybychom měli použít jiné hm, způsoby k dosažení cílů, o které se snažíme. Děkuji, Analýza Dot SAD. Děkuji a blahopřeji vám k nominaci. Víme, že po celé Evropě často eh, menší podniky mají velký problém dostat se na trh, kde dominují eh, je několik velkých hráčů. Už jsme se eh, dotkli jednoho příkladu, který je blízko mému trhu, a sice britský energetický trh. Jak víte, dominují mu velká šestice Eh, původně eh, regionálních monopolních dodavatelů. Teď oni poskytují eh, dodávky na více než 95 domácího trhu a vlastní více než 70 výrobních kapacit. Nicméně nezávislé analýzy ukazují, že britské domácnosti platí průměrně 173 eur navíc protože ten trh nefunguje tak konkurenčně, jak by eh, měl. A to je, eh, jsou peníze, které si spousta domácností nemůže dovolit. A je to jenom příklad problému, který existuje po celé Evropě. Malé a střední firmy jsou vytlačeny mimo trh, který pro ně měl být otevřený. A, a občané jsou tak připraveni o prospěchu z těchto malých firm. Co uděláte vy jako komisařka k řešení této otázky? Děkuji vám mnohokrát za eh, konkrétní příklad, protože myslím, že to je eh, velmi dobrý příklad eh, toho, co občané řeší po celé Evropě a sice, že jednotný trh eh, nefunguje tak, jak eh, chceme, protože konkurence není dostatečně eh, silná a několik dominantních hráčů si rozjevilo víceméně trh mezi sebe a je velice obtížné, aby spotřebitelé používali svoji spotřebitelskou sílu ke změně situace. Já si myslím, že v eh, tom instrumentáriu mám celou řadu nástrojů, eh, se kterými eh, se to dá změnit. Jsou to pravidla, která se týkají mm, boje s monopoly, fúzí a také státní pomoci. Je něco podle pomoci, nebo se dostáváme do nějaké šedé zóny? Druhá věc. Samozřejmě, když já mám hrozně ráda hospodářskou soutěž, Mm, prvních několik let to vždycky takhle bývá. Mm, I hospodářská soutěž má eh, svá určitá omezení. Proto se těším na spolupráci s ostatními kolegy v komisi, eh, s místopředsedou, eh, který vede nebo zodpovídá za energetickou unii a s komisařem zodpovědným za klima a energetiku. Protože pokud použijeme různé nástroje, tak s tím můžeme něco udělat. Já jsem sešla tak velká čísla, že si to ani nepamatuju. Ohledně toho, kolik se to má, ho má investovat do energetické infrastruktury, kterou potřebujeme v nadcházejících 15 letech. Myslím si, že když budeme spolupracovat, a opravdu bude vynocovat eh, pravidla, která máme, tak to pomůže eh, snížit eh, náklady spotřebitelů. Děkuji a nyní Andreas Schwab za výbor IMCO. Děkuji, pane předsedo, paní designovaná komisařko. Nejdříve bych řekl, že to vaše eh, vyjadřování v tomto eh, právně složitém prostředí eh, a tématu. Myslím, že je velice jasné a myslím, že také vysvětlí spotřebitelům, o co tady jde. Já se chci vyhnout konkrétnímu příkladu, protože to je vždycky obtížné, ale obecně jsem rád, že se jsou středíte malé a střední podniky a ty jsou vždycky znevýhodněné protože eh, dokonce v roce 2003 eh, se eh, definovala velikost kartelu podle 10%. Podle 10%. A u velkých podniků, pokud je to Mm, jenom 10% udaného eh, produktu, tak je, to, tak je to drobnost. A proto eh, vy byste jako komisařka měla tlačit na to, aby pro malé podniky nebyly eh, dramatické, ne, nebyly ty pokuty tak dramatické, jako, nebo nebyly ty pokuty dramatičtější než pro velké podniky. Ono je nejlepší, aby se do kartelu vůbec nepouštěli. Jenom to bych eh, jim radila, jestli poslouchají, ne vám. Je tady samozřejmě určitý problém, protože firmy, které mají obrovské portfolio eh, z různého zboží, ve srovnání s firmou, které mají eh, jednu nebo věc v portfoliu, tak tam, nebo v sortimentu, tak to je rozdíl. V některých těch případech, které jsem zkoumala, je, že pravidla, která máme pro pokuty, vám dávají určitou jistotu, víte, co se stane, když eh, budete chycen příčinu a zároveň je tady pravidlo eh, pro řešení zvláštních okolností. Jakou eh, roli jste hráli v tom kartelu? Přišli jste s ním? Nebo jste byl jeden ze členů, který měl říct ne, ale neudělal to? Tak, aby se dali vyvážet ty různé věci. To si myslím, že je velmi hm, podstatné. V zásadě ale zjišťuji, že je velmi podstatné, aby eh, pokuty byly tak velké, aby vás odstrašily, protože jinak je to jenom položka v naše, ve vašem rozpočtu, abyste prostě vydělali i na tu pokutu. A to nestačí. Protože pokuty by měly být tak velké, že vás odstraší. A pokud budete slyšet o dalších firmách, eh, které mají eh, kartel, tak, budete zjistit, tak se budete myslet, že vás podvedli a bude na nich řada. Takže je třeba, aby eh, lidé věděli, že eh, pokud budou tak eh, velké, že smažou veškeré zisky, které z kartelu mohly přijít. Děkuji a nyní Jepe Kofot z SAD. Děkuji, pane předsedo. A i já bych eh, chtěl ještě eh, jednou eh, pozdravit Margareta Westarger. A, a myslím si, že je velice důležité ten mít silného politika, pokud jde o konkurenční politiku. Jde o malé a střední podniky, malé a středně velké a velké firmy, o bezpečnost pracovních míst a ve svém dopisu o, svém, o misi od Junckera se dočetla, že je důležité eh, se zaměřit také na eh, daňové úniky a takovéhle věci. To je také podstatné téma. Mohla byste eh, říct něco podrobnějšího k tomu, jak hodláte v této věci postupovat? Je třeba se zaměřit silněji na podniky, které se pokoušejí Mm, obejít, obcházet pravidla, protože jinak nepřispějeme k vytváření pracovních míst. Děkuji. Děkuji vám eh, za ta přátelská slova. Eh, říct tady něco jasně a, a zřejmě to je velmi důležité, protože eh, jinak je z toho eh, celého jenom technikálie, ale ona to ve skutečnosti žádná technokratická věc není. Když pracujete v malém podniku, platíte daně, investujete do výzkumu a vývoje, a byste dostali produkt na trh. A potom zjistíte, že velké firmy, které už mají tak spoustu velkých zdrojů a prostředků, toho udělají eh, tolik, aby eh, nemuseli platit eh, daně, tak to samozřejmě není správně. A z tohoto důvodu si myslím, že je rozhodující, aby byly Eh, podniknuty pokusy o eh, rozptýlení eh, veškerých podezření a aby se prokázala veškerá podezření, aby, aby se všechno vyšetřovalo. Samozřejmě nechci se vyjadřovat ke stávajícím šetřením, ale hm, doufám, že jsou dobře časově strukturované. Je to velice důležité pro hospodářskou politiku samo o sobě, ale eh, souvisí to také něco s, s, s vnímáním eh, situace. Tedy Darius Rozaty za EPP. Děkuji, eh, pane předsedo, paní designovaná komisářko. Evropský trh s plynem eh, vůbec není eh, spravedlivý a eh, konkurenceschopný. Někteří dodavatelé zneužívají svoji dominantní pozici a používají diskriminační praktiky vůči uživatelům. Jedna z těchto firm, ruský Gazprom, je velmi dobře známá a tím, že brání diversifikace dodávek plynu a brání konkurenci. Kvůli tomu některé e, členské státy platí e, za plyn o 70-80 více než jiné členské státy. Co chcete udělat e, k obnovení spravedlivého a konkurenčního trhu s plynem v Evropě? Well, uh, first... Za prvé si uvědomuji, že jsou tady příznaky podobného jevu, tedy že několik málo velkých hráčů dominuje trhu a samozřejmě s tím souvisí rizika. A je to také jeden z důvodů, proč bude pokračovat vyšetřování praktik, které používá Gazprom a doufejme, že bude vyšetřování brzo završeno, ačkoliv nevím, kdy k tomu dojde ale musí být dokončeno, protože se jedná o záležitost, která souvisí eh, také s prioritami předsedy Junckera. Jednou z priorit je bezpečná, dlouhodobě udržitelná dodávka energií do Evropy. A eh, souvisí to i s předchozím tématem eh, tvorba pracovních míst a ekonomický růst, protože ceny energií jsou samozřejmě zásadní pro hospodaření jakékoliv evropské společnosti a firmy. Takže je důležité dokončit to probíhající vyšetřování, to je jedna věc. A druhá věc je třeba zajistit důsledné dodržování a posílení pravidel volné hospodářské soutěže a antimonopolních pravidel, protože jinak eh, bude existovat riziko, že sice přichytíme příčinu eh, jednoho, ale někteří jiní budou eh, stejné praktiky využívat nadále. Právě proto je to obrovská priorita jak v portfoliu konkurenceschopnosti, ale zároveň obecně, protože to souvisí eh, s dobrým prostředím pro podnikání evropských firm. Děkuji. Nyní pan Premdal Vistisen, e KR, prosím. Vestager, du har både øh, før og i dag lagt vægt på... Děkuji. V minulosti i dnes eh, jsem, jsme si eh, povšimli, že se soustředíte na několik málo oblastí ve své politice a já bych eh, chtěl poukázat na mm, určité praktiky, které my vnímáme v rámci hospodářské eh, soutěži jako pozitivní, protože z Evropy dělají eh, šampiona. Jsou to tedy mm, možnosti, které nám přináší eh, rovné dodržování pravidel všemi firmami. Jakým způsobem ovšem chcete řešit to, že v některých zónách Evropy se trochu polevuje v dodržování těchto pravidel eh, a jejich cílem je podpořit tak vznik nových evropských šampionů? Já se v této věci domnívám, že je třeba mít nastaveny vysoké ambice a samozřejmě, že naším cílem je podporovat špičkové evropské firmy. Chceme, aby evropské firmy byly celosvětově úspěšné, to samozřejmě. Ovšem trvám na tom, že všichni musí eh, fungovat za rovných podmínek, velcí i malí hráči takže pokud se objeví takovéto e, záležitosti, o kterých hovoříte vy, je třeba e, situaci řešit, protože v takovém případě je potřeba uplatnit e, sankce. Pokud totiž omezíme volnou hospodářskou soutěž, hrozí riziko, že produkty nakonec budou dražší, zpomalí se inovace, kreativita, doplatí na to spotřebitelé dražšími výrobky horší kvality. Takže musím říci, že kdokoliv něco takového navrhuje, tak nakonec za to zaplatí velice vysokou cenu. Když budeme trvat na tom, že volná hospodářská soutěž je bez narušení, tak je to právě proto, abychom byli schopni obstát i v celosvětové eh, konkurenci. Potřebujeme jasná pravidla, která ovšem nebudou bránit rozvoji firm, výzkumu, vývoji, spolupráci, spolupráci veřejného a soukromého sektoru, protože je lepší věnovat se inovacím společně a společně z toho těžit a prosperovat. Thank you. Děkuji. Nyní Ramon Tremosa i Balsels za ALDE, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Paní Vestager, doufám, že dobře vyslovuji vaše jméno. Vítám vás tady a e, děkujeme za to, že jste e, sem přinesla e, čerstvý vzduch a myšlenky. Pokud jde o Google a otázku digitálního sektoru. Děkuji, že jste se o tom zmínila, protože víte, že Google má teď 90% podíl na trhu v Evropě. Evropská komise eh, třikrát dala Google možnost mm, pokusit se eh, vyřešit preferenční zacházení, které nabízí pro své služby. Nicméně tyto návrhy se doposavat nepodařilo prosadit, nepodařilo se zajistit nápravu eh, a proto tedy přetrvávají eh, ty, těch 20 eh, žalob. Problém se nedaří, eh, nedaří řešit. Kromě toho produkt Google není často nejlepším produktem pro spotřebitele z hlediska kvality a ceny, takže souhlasíte s tím, že je třeba se postavit takovýmto praktikám, protože to není eh, pro dobro spotřebitelů a malých a středních podniků v Evropě? Uh, as I speak, I Právě teď eh, těžko říct, jaký bude ten další krok, ale jsem si zcela jistá, že nějaké další kroky následovat budou. Protože to je v podstatě klasická situace. Je tady podnik s obrovským podílem na trhu a dostáváme stížnosti od konkurentů různých velikostí. Vlastně včera se začalo diskutovat o dalších případech v Německu, které přidávají celému případu další dimenzi. A tak si myslím, že je velice důležité dnes ani tak nezacházet do konkrétností jednotlivých eh, šetření a vyšetřování, ale důležité je zajistit nástroje a ochotu vést taková vyšetřování i v nových oblastech. Jak jsem řekla na úvod, konkurenční pravidla nám vyplývají ze smlouvy, je dobře, že je máme, ale proto, abychom je dokázali prosazovat, musíme být skutečně velice přísní a mít stejně ostré lokty jako firmy, které se na trhu pohybují. A tak doufám, že nebudeme muset prodlužovat ehm, to vyšetřování tím, že na ně bude navazovat vyšetřování další a další, protože jak eh, konkurenti, tak eh, spotřebitelé pro ně by to nijak výhodné nebylo. Ti si přejí mít eh, kvalitní a dostupné služby, takže určitě další kroky následovat budou, ale jaké budou, to je předčasné, abych to předjímala. Děkuji. Nyní eh, Jonas Fernandez za socialisty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vítejte. Juncker uvedl ve svém projevu v červenci v Evropském parlamentu, že vnitřní trh automaticky nemá přednost a že sociální faktory také musí v Evropě sehrát svou roli. A já jsem eh, v květnu, když jsem vedl volební kampaň, tak jsem hovořil s rodiči eh, ve svém okrsku, z něhož pocházím. Byly tam eh, děti s mentálním postižením a jejich rodiče bojovali roky za to, aby regionální vláda eh, zajistila zařízení, kde si mohou eh, zorganizovat pro děti pobyty a Nakonec se toho podařilo dosáhnout. Nicméně politika pro volnou hospodářskou soutěž eh, v Evropské unii tlačí na to, aby tyto služby byly poskytovány také soukromými firmami, ale tito rodiče mi říkali, že tomto zařízení hrozí, že skutečně služby přejdou do soukromých rukou a nemusí to mít eh, pozitivní dopad. Jakým způsobem eh, si myslíte, že by se podařilo sladit eh, pravidla hospodářské soutěže s ochranou takovýchto sociálních iniciativ, které skutečně odpovídají sociální ochraně, evropskému duchu, duchu evropského projektu. Děkuji. Zaprvé mm, respektuji to, že členské státy mají v této oblasti svou velice silnou odpovědnost. Jde o e, služby obecného hospodářského zájmu a je to jakési přemostění k sociální odpovědnosti členských států, které si sami definují takovéto služby obecného hospodářského zájmu podle svých sociálních potřeb, ať už je to v oblasti péče o děti, o postižené, handicapované, ať už jde o nemocnice či jiné zdravotnické služby. A na toto nesmíme zapomínat, protože jsou věci, které fungují tržně a věci, které tak nefungují a je na členských státech, aby o tom sami rozhodli. Já si velice cením toho, že když členský stát eh, chce změnit eh, dosavadní systém, takže takovou možnost má, může to transparentně udělat a každý členský stát to může udělat podle svých potřeb, včetně potřeb v sociální oblasti a myslím si, že ta rovnováha tady v Evropské unii je nastavená dobře. Je tady prostor a možnost aby se naše společnosti a státy různily, protože jinak by národní politici na ně nemuseli vést dialog se svými občany a voliči, ale oni ho vedou právě proto, aby zjistili, co jejich voliči potřebují. A já věřím, že to je také nejlepší pro rodiny dětí, o kterých jste hovořil, protože jistě si procházejí obtížnou dobou. Děkuji, pan Lange, Pepe. Já, ja, vielen Dank. Děkuji vám. Paní Vestager, vy tady přicházíte z malé země, kde není, konkuren, kde není korupce, nemáte žádný eh, střed zájmu, eh, jste eh, liberálka a a vy, věříte ve stát. To znamená, že máte v podstatě pouze staré e, případy, proto, jako je Google, který nedokázal vyřešit Almunia, e, potom e, žádné pořádné opatření proti daňovému dumpingu, to je další zátěž z minulosti. Dánsko je země s vysokou daňovou zátěží a máte obrovskou moc. Můžete vyšetřovat, můžete trestat, a nemáte dostatečnou demokratickou kontrolu. Takže moje první otázka, jak hodláte zajistit, že, budoucnu, že budoucí eh, linie budou eh, vyvíjeny ve spolupráci s parlamentem, že od toho parlament nebude odříznut. A druhá otázka. Zdá se mi nutné, eh, že je potřeba znovu objasnit veřejnosti důležitost politiky hospodářské soutěže. A eh, třetí otázka. Jak si myslíte, že v příštích letech budete spolupracovat s parlamentem? Děkuji. Tak eh, nejprve eh, já doufám, <laughs> že si připravíte hodně kávy, protože tak by se to dělalo v Dánsku. Protože kouřit už se nesmí, tak pijeme o to víc kávy. A to je potom začátek velice dobrého dialogu. Hospodářská soutěž je samozřejmě zvláštní oblast, protože eh, smlouva eh, článek 153 eh, má velmi jaksi neomezený dopad na řádné legislativní postupy. Nicméně podle mě je velice důležité, abychom měli také konkrétní diskuze, až budeme navrhovat takzvané měkké předpisy, soft law, a aby tyto debaty probíhaly předtím, eh, než bude něco na papíře a podepsáno. Myslím si, že zprávy, které vypracoval parlament v minulosti, eh, byly extrémně užitečné eh, a pomohly komisi najít správnou rovnováhu. A pokud jde o to, zda e, regulace je vždycky e, nejlepší cesta, ať už jde o regulaci trhu e, nebo o transparentnost, tak myslím si, že i tady je velice důležité zajistit, aby nešlo o legislativu a řádný postup, ale zkrátka pouze o velmi silný vliv a e, jaksi to, aby komise plnila sliby e, formálně i neformálně. A k té poslední otázce, tu druhou si teď nepamatuji, ale ta poslední otázka, třetí ze tří, e, ta zněla, Informační politika, ano. E, já si myslím, že se musíme posouvat dál, e, pokud jde o e, často kladené otázky, o transparentnost práce DG Comp, ale také transparentnost ohledně toho, co dělám já. Je nutné, aby e, lidé věděli, s kým se setkávám, ať už půjde o velké hráče nebo malé e, zástupce státu, e, firem, občany a tak dále. Transparentnost je v tomto ohledu velice dobrá věc. A já doufám, že pokud spolu budeme v příštích pěti letech spolupracovat, že budeme moci se podívat do minulosti a říci, podařilo se nám eh, kartelům zatopit. Zajistili jsme, že, čle, že státní dotace eh, se eh, staly odpovědnější ve členských státech a že jsme zvýšili transparentnost ohledně toho, jak byly tyto peníze čerpány a že budeme mít jistotu, že jsme udělali vše proto, abychom vytvořili pracovní místa, která jsou tolik potřeba. Děkuji vám. tady eh, o eh, tedy eh, proces spolurozhodování a my budeme dále pracovat na tomto tématu. Nyní za GUE Marisa Matias. Vítám vás, paní dezignovaná komisařko. Jste eh, jediným eh, kandidátem z levice, abych tak řekla. A chtěla bych vám položit dvě otázky. Vy jste hodně hovořila o podpoře eh, hospodářské soutěže v rámci vašeho portfolia. To je zcela přirozené a mě by zajímalo, eh, jaké, jaká jsou omezení, jaké jsou mantinely dané hospodářské soutěži. Eh, existují sektory, které by měly zůstat mimo sféru hospodářské soutěže a pokud ano, které? Ano, e, lidi občas vyděsí, e, když se doslova přeloží jméno mé politické strany, protože doslova to opravdu znamená radikální levice, takže pozor. Ale v tom političtějším smyslu e, bychom byli rádi nazýváni sociální liberálové. Ano, já si myslím, že hospodářská soutěž má mantinely, a e, existují omezení pro to, e, co e, může právo hospodářské soutěže pokrývat. A právě proto si myslím, že je velice důležité že jsem zmínila v svém úvodním prohlášení, že hospodářská soutěž není jediné portfolio. Jestliže chceme něco, že to není izolované portfolio, jestliže chceme něčeho dosáhnout, tak musíme spolupracovat s ostatními komisaři v rámci komise, tak abychom dosáhli něčeho, čeho bychom jinak dosáhnout nemohli. Což je jeden z důvodů, proč jsem velice e, ráda e, za to, jakou vizi představil zvolený předseda Juncker ohledně práce místo předsedů. Myslím si, že pravděpodobnost, že uspějeme v očích občanů, je takto mnohem vyšší. E, další e, věc, která se mi velice líbí, je rovnováha mezi tím, co děláme společně a tím, co dělají členské státy sami. Členské státy a e, poslanci členských států také vedou velice intenzivní dialog se svými voliči. A právě proto eh, si velice oceňuji to, že je na členských státech, eh, aby eh, si řekli, jak chtějí mít jak nastavený sociální systém například, což potom nebude věc moje, pokud budu potvrzená jakožto komisařka pro hospodářskou soutěž. Děkuji vám. Ernest Urtasun za zelené. Dobrý večer, paní Vestager. Já bych se vrátil k otázce energetiky, tak jak už eh, to tady zaznělo. Pan Almunia řešil tuto problematiku eh, před, před vámi. Důležité je říci, že dnes eh, u nás eh, a i jinde platí spotřebitelé zbytečně vysoké eh, částky, což je dáno tím, že některé firmy mají preferenční zacházení. A já mám pocit, že tady děláme krok zpět, například pokud jde o implementaci mm, nařízení, pardon, směrnice 2072. Takže teď se vás chci zeptat, jaké kroky chcete udělat pro to, aby došlo k řádnému rozdělení firm v energetickém eh, biznesu a zároveň, abyste Španělsko donutila dodržovat evropskou legislativu a jakým způsobem chcete zajistit skutečnou konkurenci při distribuci elektřiny a oddělit distribuci od výroby elektřiny. Děkuji. I find this extreme. Podle mě jde o nesmírně složitý problém, protože to, eh, co se stalo v posledních pěti letech, eh, vypadá vlastně tak, že něco bylo liberalizováno a jiné věci zase zůstaly tak, jak byly předtím. A my se posouváme vpřed nesmírně pomalu a podle mě je ten pravý čas na to, abychom se zasadili o energetickou unii, eh, která by nám dodala udržitelnou, stabilní a cenově příznivou eh, energii. Já si nemyslím, že tohle eh, mohou vyřešit jednotlivé země sami za sebe jedním z problémů eh, debaty eh, o tom, kde potřebujeme investice. Spočívá v tom, že jedním z těchto sektorů eh, je infrastruktura energie. Potřebujeme přenosové sítě, potřebujeme navýšit kapacitu, tak abychom mohli diverzifikovat produkci elektřiny což si samozřejmě žádá, aby e, komise, zejména místo předsedové spolu úzce spolupracovali. Ale podle mě je také důležité, e, jestliže budu potvrzena ve funkci komisařky, abych vyšetřovala případy, kdy někdo zneužívá dominantní pozice tak, aby bylo tedy zneužívá tak, že je nesmírně těžké pro malé a střední podniky konkurovat a nabízet nižší cenu. Takže eh, existuje eh, velice přímý způsob, jak to řešit a potom eh, takový ten velký, ale velice konkrétní projekt a sice reálná energetická unie. Děkuji vám. A nyní za EFDD Marko Zany. Děkuji. V současné době probíhá šetření možného porušení eh, pravidel hospodářské eh, soutěže eh, v Lucembursku a to jeho nefér daňová politika. Já bych se chtěl zeptat, jestli víte něco konkrétně o tomto případu a rád bych se zeptal také, jak chcete Eh, strukturovaně přistupovat k takovýmto případům eh, ještě předtím, než se k tomu eh, stane do budoucna. Jedná se konkrétně o případ Fiatu. Pan Juncker ovšem kdysi říkal, že se nebojí vyšetřování, které jde z Bruselu, čili jak se k tomu chcete postavit? Já samozřejmě velmi souhlasím s tím, že by se měl jednat o strukturovaný přístup. Protože jedna eh, z věcí je vyšetřovat jednotlivé případy, ale tyhle případy eh, samozřejmě musí být posuzovány podle stejných zásad. A myslím si, že základní hodnotou je, že musíte eh, platit tu daň, kterou byste měli platit, kterou platí ostatní konkurenti, ostatní podniky, protože to jedině je spravedlivé. S tím, jak získáme zkušenosti s těmito šetřeními, která v současné době běží, eh, dosáhneme dvou věcí. Za prvé odstrašujícího účinku a za druhé získáme hodně eh, poznatku o tom, jak se tyhle věci organizují, podle eh, jakého systému běží. Myslím, že jedna věc je hodně důležitá Eh, že tohle není společná daňová podnik, eh, politika zadními vrátky. Jedná se o eh, zajištění poctivé hospodářské soutěže. Pokud já vím o tom případu, co jsem četla v tisku, tak je lze říci, že lidé jsou uraženi. Lidi uráží některé věci, které se o tom dočtou, protože cení si, když firmy platí daně, které mají platit. Takže eh, my eh, budeme eh, pokračovat v probíhajících šetřeních a budeme se co nejvíce učit z těchto případů a až budeme chytřejší, budeme do toho vidět lépe, tak se také pokusíme o strukturovanější přístup do budoucna. Děkuji. A nyní Kostas Mavrides, SAD. Děkuji, pane předsedo. Systém ochrany eh, zavedený eh, směrnicí o spravedlivých podmínkách ve spotřebitelských eh, smlouvách je, vychází z toho, že spotřebitel je ve slabší pozici vůči prodávajícímu nebo dodavateli, pokud jde o svou vyjednávací sílu nebo o poznatky. Toto jsem citoval nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora. Nemohl eh, bych lépe vystihnout tento vztah, eh, vztah mezi bankou a, a eh, jejím zákazníkem, věřitelem v době, kdy probíhá velká hospodářská krize. A tady samozřejmě mám na mysli periferní svoji vlastní zemi jako Eh, je Kypr. Myslíte si, že by nebylo na čase eh, aktivně chránit všechny eh, ty, kteří si chtějí půjčovat před nefér bankovními praktikami? A nemyslíte, že na čase lépe evropsky harmonizovat efektivní vymáhání stávající směrnice? Já si určitě myslím, že ano. Za tři roky, co jsem eh, navštěvovala zasedání eh, výboru Ekofinu, tak eh, na tom jsme pracovali. Na silnějších požadavcích eh, na jakoukoliv instituci v jakémkoliv sektoru, ať už eh, se jedná o banky nebo jiné instituce, ať už pokud jde o požadavky na kapitál, likviditu, eh, stabilitu a řízení, tak aby po krizi jsme tady měli před sebou úplně jiný a pravděpodobně o něco nudnější finanční sektor. Myslím si, že je velice důležité tato pravidla vymáhat. Je třeba se postarat o to, aby eh, bankovní unie poskytla a nebo bankovní kytla opravdu něco, nějaké ty opravné, nápravné, nápravné opatření. Budeme tady mít také eh, další pravidla, jako pravidla o státní pomoci. Bankovní unie také není mimochodem pro každého, i když je otevřená i eh, zemím mimo eurozónu. Bude tady samozřejmě určitý problém v tom zajistit, aby ti, kteří jsou vevnitř a mimo, byli předmětem stejného zacházení. Čili na Ecofinu s velkou podporou legislativy Evropského parlamentu jsme se snažili opravdu postarat se o to, aby ty věci byly řešeny úplně novým způsobem, pokud jde o bankovnictví. Děkuji, uh, eh, Sigrid Murezan z EPP. Děkuji, pane předsedo. Uh, paní designovaná komisařko, eh, Někteří kolegové už se na to ptali dříve. Někdy politika hospodářské soutěže Evropské unie v zásadě brání vytváření toho, aby z Evropy pocházely globálně konkurenční, konkurenceschopné firmy. Firmy, které se chtějí navzájem svůzobat v Evropě, Eh, nakonec jsou eh, převzaty firmami z vnějšku Evropské unie, což samozřejmě omezuje, eh, omezuje evropskou ekonomiku na globální úrovni některé vlády už na toto poukázaly. Jak vy se na toto díváte? A za druhé, Evropská komise dala zelenou eh, fúzi mezi telefonikou a E+, za eh, předpokladu, že eh, operátoři splní některé své závazky. Myslíte si, že je to taková známka toho, že komise lépe chápe, že je třeba umožnit spojování některých hráčů, tak aby se z nich mohli v digitální ekonomice stát globální hráči? Jedna z věcí, která, když hovoříme o, fúzích na těchto trzích, e, je velmi důležitá, je e, těmto trhům rozumět. Protože e, prakticky vždycky je třeba posuzovat, na jakém trhu se ty dané firmy pohybují. Myslím, že je nesmírně důležité, aby fúze bylo možné schválit, ale také, je, také mít možnost nařídit opravná opatření, pokud by fůze eh, omezily hospodářskou soutěží v některých oblastech. I když máte eh, globální ambice a budete mít monopol v Evropě, tak vaše konkurenceschopnost by měla být nacvičená z Evropy, tak abyste se mohli postavit konkurenci na globální úrovni. To je, myslím, velice důležité. Myslím si, že je také důležité eh, naslouchat firmám a hovořit s nimi, pokud jde o opravné hm, prostředky. Pokud jde o to, jak zajistit, aby ty trhy opravdu fungovaly. A u fúzí je třeba postarat se o to, aby firmy, které chtějí sfúzovat, ehm, sfúzovat mohly. Samozřejmě eh, za splnění eh, té přísné podmínky neomezení hospodářské soutěže. To je, myslím, velmi důležitá cesta, pokud budeme chtít eh, globální konkurenci. A potom, a potom můžeme se také bavit s ostatními jurisdikcemi, eh, které mají eh, hospodářskou soutěž, nebo právo hospodářské soutěže, ohledně toho, jak oni to eh, rozdělují. Prodávající a kupující jsou prodávající a kupující v evropském kontextu všude, hm, ať už je to v jakékoliv zemi. Děkuji. Karol Anemans. Paní dezignovaná komisařko, v současné době je závěrečná fáze formování belgické vládní koalice ale eh, už eh, ví, ještě nevíme, kdo jsou koaliční partneři, ale eh, kolegyně, vaše kolegyně Marianne Tyson byla jmenována také do komise. A potom je třeba vytvořit skupinu, která řeší problémy s bankou Dexia které jste se dotkla také ve svých písemných odpovědích. Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž se zabývalo eh, eh, nepoctivou soutěží při udělování státní eh, záruky. A jedná se o velice důležitou věc, o 30 až 50 miliard, říká se tomu kauza ARCO. A jako Evropská unie, jako vy, pokud, pokud bude rozhodnuto, že v této věci, tak to bude eh, mít velké eh, dopady na celý eh, bankovní sektor a určitě to může ohrožovat celou řadu bank. Já vám nepoložím žádnou konkrétní otázku, ale myslím si, že je to každopádně věc, která je poslední, která stojí v, cel, v cestě formování belgické vlády. A konkrétně se tedy zeptám, jestli tu věc vůbec znáte a jestli k ní můžete něco říci. Mm, vidím, že pan předseda už vás přibrzdil, ale můžu, mohla jsem vám nějaký čas dát, protože já o tom případu nic nevím. Omlouvám se. No, ale je to opravdu velmi důležitá otázka. Pokud, pokud jste o, o ní zatím s nikým vůbec nikdy nehovořila, tak jsem velmi rád. Tak v takovém případě <laughs> můžete slavit velmi pěkný večer. OK. Uh, Annelies Dots. Nyní paní Annelies Dots. Děkuji. Jak víte, tak méně než pět malou obchodníků obvykle dominuje na, eh, na trhu. Například ve Finsku jsou tři retailové firmy, které ovšem mají 80 na trhu. Některé jednotlivé supermarkety evidentně zneužívají svého postavení, navyšují náklady během v celém eh, potravinovém eh, řetězci a má to samozřejmě dopad eh, i na spotřebitele. Ve Spojeném království na to dohlíží firma na ochranu spotřebitelů, která rozdává i pokuty v případě, že supermarkety nedodržují pravidla a tři ze čtyř největších eh, už takto byly postiženy. Ale potřebujeme i kroky na celoevropské úrovni. Jak chcete eh, zamezit eh, firmám, aby zneužívali své významné tržní postavení? Chcete zavést silná donucovací eh, pravidla pro supermarkety, aby férově jednali se svými dodavateli i spotřebiteli. Myslíte si, že současní regulátoři mají dostatečné pravomoci k tomu, aby přestali šikanovat, aby supermarkety přestali šikanovat eh, své eh, dodavatele? Well, I, I do, uh... Já si uvědomuji tu eh, situaci v potravinářském eh, odvětví a vím, že je to věc, která se často řeší s národními orgány pro ochranu volné hospodářské soutěže, ale v okamžiku, kdy eh, supermarkety a tyto firmy tvrdí, že mají celoevropský dosah a působnost, pak je to skutečně celoevropský problém. je důležité, abychom byli velice přísní při prosazování současných eh, pravidel v tomto sektoru i ve všech dalších odvětvích. Můžeme se k tomu ještě později vrátit eh, dnes eh, generální ředitelství pro hospodářskou soutěž vydalo přesně k tomuto odvětví rozsáhlou 400-stránkovou studii. Samozřejmě jsem zatím neměla čas ji celou prostudovat vzhledem k jejímu rozsahu, ale snaží se tam eh, schromáždit eh, dostupné údaje, doložit, kolik kolik eh, dodavatelů má možnost eh, dodávat, jaká je nabídka pro spotřebitele, pokud jde o velikost balení, eh, různou cenu a tak dále. A dostáváte se k ekonometrice, tedy k počtu hráčů v celém odvětví. A přístup je to velice zajímavý. Samozřejmě, že to nevypovídá úplně o všem. I ekonometrika, stejně jako volná hospodářská soutěž, má svá mm, omezení, ale myslím si, že to je dobré východisko, pokud chceme získat přesnou představu o fungování tohoto odvětví na celoevropské úrovni, protože já si cením práce národních kontrolních úřadů v této věci, ale myslím si, že bychom měli mm, se věci věnovat eh, dále i na evropské úrovni. Děkuji. Nyní eh, za výbor IMCO eh, Rosatunun Oeštan EPP. Yeah. Right in the back. Já jsem za vámi, no tady vzadu. Já bych tedy navázala na dotaz ohledně státní pomoci. Tak eh, konkrétně se chci zeptat. Evropská komise pomáhá spotřebitelům prostřednictvím evropských spotřebitelských center řešit spory. Tato centra jsou částečně financována členskými státy a nedávno došlo k případu, kdy takovéto spotřebitelské centrum nedostalo financování a bylo to zdůvodněno tím, že Národní úřad se obával, že financování může být považováno za nelegální nezákonnou státní pomoc. Takže za prvé, můžete nám vysvětlit, zda financování pro takováto spotřebitelská centra eh, skutečně představují nezákonnou státní pomoc? A druhá věc, eh, obecnější otázka, Evropská komise navrhuje novou průmyslovou politiku, kdy průmysl by měl dosáhnout 20% podílu na HDP do roku 2020, ale já se bojím, že mohou být členské státy, které by chtěly uvolnit pravidla pro státní pomoc, aby se jim podařilo tohoto cíle dosáhnout. Takže se ptám, zda s vámi můžeme počítat, že budete hájit volnou hospodářskou soutěž na jednotném trhu proti takovýmto eh, případným zásahům ze strany členských států. Já si myslím, že je důležité, aby takováto podpora mm, nepřestala, aby nebyla přerušena jenom z obav, že se jedná o nezákonné jednání a, nebo ne, eh, jednání, které je v rozporu se zakládajícími smlouvami. Samozřejmě, že když panuje nějaká nejasnost, je možné se dotázat a pak je možné eh, věc tedy vysvětlit. Za druhé, pro členské státy je důležité, aby měli sami silné pravomoci takovéto věci řešit. Modernizace státní pomoci v nařízení o blokových výjimkách dává členským státům mnohem větší prostor řešit nejenom drobné případy, ale mm, řadu, celou řadu případů, které se týkají státní pomoci. Tím se vlastně zajišťuje, že v komisi a v parlamentu se můžeme soustředovat na koncepční věci týkající se státní pomoci, kdy skutečně vycházejí najevo nejasnosti, takže toto rozdělení práce, abych tak řekla, je velice důležité, protože někdy spotřebitelé potřebují, aby jejich práva byla obhájena, jindy je potřeba se spolehnout na to, že spotřebitelé eh, sami se svá práva zasadí, prosadí si své priority v rámci členského státu. Takže je zde potřeba dosáhnout transparentnosti i formou modernizace státní pomoci. V tomto ohledu si tedy myslím, že máme zdroje pro to, abychom usilovali o silnější regulaci v, případě, v případech, které mají velký celoevropský dopad, ale zároveň musíme dát možnost členským státům jednat a úsporně zacházet s prostředky daňových poplatníků. Děkuji. Já jsem zatím byl tolerantní, když došlo k překročení o 10 vteřin, nevadí, ale pokud budete překračovat o jednu minutu, bude to problém, protože budeme mít spoždění. Nyní pan Luke za EKR. Um, eh, paní Vestager, eh, pokud jde o otázku pana Balce, tak vy jste odpověděla, že všechny eh, podniky v Evropě by měly spadat pod stejná pravidla. Já mám k tomu dvě otázky. Ta první se týká eh, právních důsledků eh, ohledně ochrany investorů v rámci eh, dohody TTIP, tedy ohledně mechanismu řešení sporu mezi investory a státy. Jestliže zahraniční investoři, kteří investují do Evropy, potom mohou uniknout eh, národní legislativě eh, tím, že jsou před ní vlastně ochráněni. Znamená to, že dochází k narušení hospodářské soutěži a jak s tím v tom případě budete nakládat. Eh, druhá otázka. Jestliže evropský stát zavede výběr poplatků na silnicích, které platí pouze pro cizince, ale ne pro domácí, je to narušení konkurence, vzhledem k zahraničním dopravcům a je to považováno za protievropské? Děkuji. Bohužel nejsem úplně podrobně informována o tomto případě, který se týká přepravců, ale Určitě stojí za to eh, klást dotazy, když eh, se jedná o možnou diskriminaci, když jde o o to, že účtujete například mítné jenom národním, eh, mezinárodním přepravcům a nikoliv národním přepravcům, protože diskriminace či nediskriminace je také základní hodnotou nejenom v oblasti volné hospodářské soutěže, ale základní hodnotou Evropské unie vůbec. A to, co říkala Cecilie Malstrem na svém slyšení ohledně eh, mechanismu ISDS pro řešení sporů mezi investory a státy, si myslím, že bylo mm, zcela přesné. Od té doby eh, jsme dostali spoustu dalších eh, podnětů. Jsou to tedy věci, které musíme brát velice vážně, zjistit, jaká rizika zde vznikají, čeho se subjekty obávají, jaké obavy panují pokud jde o e, urovnávání sporu mezi investory a státy. Také musíme vzít v potaz to, kolik takových e, mechanismů již nyní funguje. Jsem se zcela jistá, že se k této věci budeme muset vrátit, protože si myslím, že v tuto chvíli je nějak... jsme dostali na nějakých 150 tisíc podnětů e, k této problematice, k tomu, jak bychom měli řešit mechanismus ISDS, takže uh, bude potřeba všechny tyto odpovědi probrat a zanalizovat, než uděláme další kroky. Ale předpokládám, že jste si vyslechli odpovědi Cecílie Malstrom během pondělního slyšení k této tematice. A já s ní souhlasím. Souhlasím s ní v tom, že se jedná o věc, kterou musíme podrobně zanalizovat, ale tisícovky eh, dohod, které obsahují takovýto mechanismus, eh, stejně nezmizí, ty budou existovat i nadále. A teď je, vést, teď je třeba vést otevřenou diskuzi o dodržení a nastavení správné rovnováhy. Děkuji nyní Sofie Intveld za ALDE. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, paní Vestager, za úvodní vystoupení a za vynikající dosavadní výkon. Chci se vás zeptat na osobní údaje a politiku volné hospodářské soutěže. Už jsme tady trochu slyšeli o tom případu Google. Osobní údaje se stávají velice cenou komoditou v našem hospodářství, nicméně komise byla zatím velice pomalá, pokud jde o to uznat změnu v této oblasti a promítnout to také do soutěžního práva. Teď mám na mysli například ten případ Google DoubleClick, kdy vznikají eh, téměř stoprocentní eh, monopoly, což by eh, v jiných sektorech bylo nepřípustné. Ochrana údajů je často vnímána jako překážka pro podnikání, ale to je chybné vnímání. Ochrana údajů spadala eh, pod DG pro jednotný trh. Ve Spojených státech za to odpovídá eh, Federální komise pro obchod, takže tady je jasná vazba mezi ochranou údajů a eh, politikou volné hospodářské soutěže. Místo toho, abychom řešili každý případ individuálně, na politickém poli si myslím, že je potřeba uh, Eh, přistoupit k věci komplexně z hlediska volnohospodářské soutěže. Souhlasíte s tímto postojem a můžete ho případně konkretizovat? Tak eh, zaprvé eh, si velice dobře uvědomuji to, že osobní údaje se skutečně stávají jakousi cenou komoditou velice cenou komoditou, protože jakmile dostanete přístup eh, k osobním údajům eh, ne jednotlivce, ale milionů osob můžete provést eh, úplně jiné analýzy, než jaké byste byli schopni provést před pěti, deseti lety s úplně jinými nástroji. Takže je teď velice důležité, abychom se měli na pozoru a pokusili se pochopit podstatu věci, k čemu vlastně těmito změnami na trhu dochází a já si myslím, že si toho úplně vědomi nejsme a tak úplně nevíme, jak nastavit tu koexistenci mezi podnikáním na základě digitálních služeb a tím, že se jedná o naše osobní údaje na straně druhé. Takže si myslím, že mm, bude potřeba, abych spolupracovala s komisařem, který bude mít na starosti ochranu osobních údajů a doufám, že i váš výbor bude spolupracovat v této oblasti s ostatními výbory v parlamentu, protože toto jsou záležitosti, eh, které eh, se pohybují na hranici ochrany osobních údajů, osobních svobod a volné hospodářské soutěže. Takže navíc se se nejedná o věc, která tady bude problémem za, za delší dobu, je to problém zcela bezprostřední, takže je potřeba problému důkladně porozumět a určitě je to pro naše generální ředitelství veliká výzva, je potřeba, abychom byli eh, napřed před vývojem trhu, který probíhá neskutečně rychle. Thank you. Yeah. Děkuji vám. Je Pekufut SD. Děkuji vám. Vy jste hovořila o tom, že hospodářská soutěž by neměla být izolovaným eh, tématem, ale že by mělo jít o eh, kolektivní práci, eh, což si myslím, že v Dánsku i na jiných místech se často děje, že podnik například přesouvá se z jednoho oboru činnosti do druhého, což znamená, že potom vzrůstají pracovní míst, vzrůstá počet pracovních míst a podle mě je důležité, aby platila pravidla v určitých oblastech a aby uh, aby eh, komise dohlížela na správnou hospodářskou soutěž tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovních míst, aby byla zabezpečena pracovní místa s pomocí příspěvků z EU. Je zapotřebí zajistit, aby ta podpora, eh, kterou firma dostane, povede k novým pracovním místům. Jak to hodláte zajistit? Ano, tady souhlasím s tím, že je zapotřebí zpřísnit pravidla. Myslím si, že je to tak, že není možné eh, dát podporu určitému pracovnímu eh, místu, eh, když je například plánovaná nějaká personální změna v nejbližších dvou letech. To je způsob, jakým může podnik uniknout pravidlům. Takže tady existuje riziko je potřeba eh, být otevření eh, pokud jde o to, že když podnik dostane podporu, tak potom musí zůstat příjemcem pomoci. Některé eh, firmy uvažují tímto způsobem. Není možné zůstat jaksi podnikem na státní podpoře. Je potřeba eh, dostat ty podniky co nejrychleji na vlastní nohy a je důležité, abychom zajistili eh, přežití a eh, dodržování pravidel. Eh, jakožto komisařka pro hospodářskou soutěž budu na tomto spolupracovat eh, s kolegy a v některých případech budu moci dělat víc, například ve spolupráci s komisařem pro vnitřní trh. To je, vnitřní trh je téma, na které má zodpovědnost mnoho komisařů a je potřeba, aby občané e, pocítili, že pracovní místa opravdu vznikají a nejen, že se přelévají z jedné části Evropské unie do druhé. Některé firmy musí více e, vsadit na e, inovaci a vývoj a výzkum tak aby posílili svou činnost. Tady eh, hraje roli mnoho faktorů, eh, když eh, je potřeba rozhodnout, kde provozovat svou činnost. A my musíme zkrátka dohlížet na to, aby pravidla byla dodržována. Děkuji vám, Georgios Krycos, EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Paní dezignovaná komisařko, mě by zajímal váš názor političky a nikoli technokratky ohledně největších hrozeb pro eh, konkurence schopnost evropského sporu. Největší hrozba pro hospodářskou soutěž pochází z, od bankovního sektoru, od technologické nadřazenosti USA, od exportní politiky Číny, od eh, energetických gigantů, jako je ruská firma Gazprom, což je státní monopol Europol. E, já si myslím, že bychom měli mít konkrétní priority, protože e, nemůžeme bojovat na všech těchto frontách e, najednou. A k odcházející komisař pan Almunia se mi zdál při jeho posledním vystoupení před naším výborem takový odevzdaný tváří tvář faktu, že navzdory jeho snahám, navzdory profesní schopnosti Evropské komise a její institucionální síle se nadále daří nejrůznějším oligopolům a monopolům. Já vím, že to možná nevyzní dobře, ale kdyby, kdyby eh, pan komisař býval úplně uspěl, tak já bych neměla co dělat. Eh, já si myslím, že eh, jeden z problémů, kterým tady čelíme, Eh, nebo několik problémů, kterým čelíme, eh, je velice eh, velikých. Trh není dokonalý a právě proto stále ještě vznikají kvazimonopoly nebo duopoly obrovské firmy, které zneužívají svou pozici na trhu. A je důležité, abychom e, zajistili dodržování pravidel hospodářské soutěže a aby tato pravidla byla striktní a nestraná, e, ale také e, zaměřená určitým směrem, protože na některých trzích je síla spotřebitele taková, že není možné dosáhnout změny. E, tam spotřebitelé musí spoléhat na nás, že ta změna vzejde od nás. To platí pro energetiku, pro digitální trh, pro finanční sektor. Tam se musí spotřebitelé spolehnout na nás, abychom my zajistili, že pravidla jsou dodržována. A já doufám, e, že budu moci eh, udělat co nejvíce a doufám také, že budu moci spolupracovat s vaším výborem, protože, jak už jsem říkala na začátku, vy jste ti, kteří mají nejblíže k voličům. Vy eh, jim nasloucháte, vy eh, slycháte věci, které se ke mně nedostanou. A proto považuji za nesmírně důležité, aby mezi námi probíhaly nejen formální kontakty, ale i informální, neformální kontakty Eh, nesnad, že bychom spolu diskutovali o jednotlivých případech, eh, protože ty jsou důvěrné, ale o tom, jak dodržovat pravidla. A potom, doufejme, se tímto způsobem dostaneme o několik kroků vpřed. Děkuji vám, Eva Paunová, EPP. Správně se díváte napravo, nicméně Organizátoři se rozhodli mě posadit nalevo, přestože reprezentuji EPP, patrně abych navazovala kontakty se socialistickými kolegy, kteří tu dnes příliš nejsou. Každopádně vidím, že máme stejně rádi čokoládu a jsem si jistá, že najdeme společnou řeč určitě i v dalších oblastech. Jak mnozí z vás vědí, dokončení jednotného digitálního trhu je jednou z mých hlavních politických priorit a e, velice mi leží na srdci, aby Evropský parlament společně s komisí e, umožnil správné e, pobídky k vytvoření kvalitních pracovních míst, zejména pro mladou generaci. Myslím si, že IT průmysl je v tomto ohledu jedním z hlavních hnacích motorů. E, proto e, by mě nesmírně zajímalo, jaký je váš přístup k řešení problémů, který představuje eh, digitální jednotný trh pro evropskou politiku hospodářské soutěže. Takže paní eh, dezignovaná komisařko, souhlasíte s tím, že intervence eh, zákonů o hospodářské soutěži do digitálního trhu by mohly být kontraproduktivní vzhledem k rychlému tempu vývoje a například pokud jde o intervence do otázek produktového designu, vypnout mikrofon. E, tato čokoláda e, je v podstatě produktem fúze. Je to velice hořká čokoláda, ale kořice. Jako Ale eh, máte pravdu, nezdílíme spolu jenom eh, zálibu v čokoládě vytváření a umožnění eh, tvorby kvalitních pracovních míst je nesmírně důležité. Máli Evropa najít své místo v hodnotovém řetězci a eh, aby mohla eh, interagovat produktivním způsobem v globálním eh, světě, tak musí, musí vytvořit, musíme vytvořit nejen velice silnou evropskou ekonomiku jako takovou, ale musíme také hledat místa, kde můžeme vytvářet více hodnoty také na globální scéně. A informatika, eh, IT průmysl je velice důležitá oblast. A já si myslím, že hospodářská soutěž naopak rozšíří inovaci a vymáhání protitrastových pravidel eh, také rozšíří inovaci. Eh, protože Eh, když máte veliké společnosti, které zcela dominují IT průmyslu, eh, tak potom je těžší pro malé firmy, aby se jim dařilo a aby dostávali své inovace na trh, eh, jestliže nedochází k vymáhání protitrastových pravidel. A to je velice důležité, protože často se stává, že malinkaté společnosti, které se považují ovšem ne za národní, ale i za globální, přestože mají dva až tři zaměstnance, přicházejí s velice inspirativními a kreativními eh, idejemi a a ty nezískávají žádné, žádnou podporu, ale najdou si cestu proto, že mají skvělý nápad, inovativní nápad, který jim přinese zákazníky z celého světa. Děkuji vám a nyní za výbor IMCO Evelyn Gebhardt. Děkuji vám, pane předsedo. Vidím tady mnoho prázdných židlí i na straně EPP, pokud si to smím dovolit říci. Paní dezignovaná komisařko, jaká opatření hodláte přijmout v oblasti eh, kolektivních nároků na očkodnění v případě porušování hospodářské soutěže. Myslíte si, že je možno eh, to provádět doprovést nějakým horizontálním zastřešujícím nařízením. Co plánujete dělat, abyste chránila spotřebitele a zároveň jim zajistit co nejširší výběr? Hodláte se zabývat otázkou nekalých reklamních praktik? tak, abyste zajistila nediskriminační a férové zacházení všem spotřebitelům i firmám na vnitřním trhu? Eh, tak nejdříve bych uvedla, že pro mě bylo příjemným překvapením dovědět se, že lze použít eh, také běžný legislativní postup i v případě hospodářské soutěže a myslím si, že to bylo na místě, pokud jde o otázku opravných prostředků. A pan Almunia a kolegium měli najevo, že eh, velice si cenili to, jak se to řeší s radou a zejména s parlamentem. Velice byli spokojeni s výsledkem. Myslím si, že tohle musíme sledovat velice bedlivě, protože otázka eh, eh, kolektivních opravných prostředků eh, má, nebo kolektivních žalob má už tedy zatím za sebou poměrně úspěšnou dráhu, ale za rok, za dva uvidíme, jak se to bude promítat do praxe. Pokud eh, jde o eh, toto, tak doufejme, že budeme mít poměrně eh, duální úspěšný přístup k podnikům, které nehrají podle pravidel. Komise bude vymáhat pravidla a také soukromníci budou moci vymáhat pravidla. Pokud nebudou hrát podle pravidel, tak budou muset platit. Eh, až budou odskodňovat spotřebitele, tak to bude ještě navíc k tomu, co budou eh, platit eh, za přestupky shledané komisí. Myslím si, že bychom nikdy neměli podceňovat vnímání v odstrašujících prostředků. Pokud budeme mít na trh s menším počtem, trh s menším počtem kartelů, tak je to to nejlepší pro spotřebitele. A myslím si, že je velice eh, důležité eh, šetřit bedlivě a eh, pokuty nechávat na v takové úrovni, aby to nebyla jenom další nákladová položka, ale aby to opravdu ty podniky odradilo se tímto směrem vydat. Děkuji Rina Kari za GUE. Děkuji. Já bych se ještě eh, vrátila eh, k té původní otázce a sice mm, nalezení eh, rovnováhy mezi konkurencí a sociálním dumpingem. V Dánsku máme systém s značkou, podle které, pod kterou se registrují zahraniční podniky. A sleduje se, jestli odbory a finanční úřady mohou dohledat, jak eh, dobře ta daná firma platí eh, daně a sociální zabezpečení a tak dále. A Tady se můžete také obrátit na Evropskou komisi v případě, že si myslíte, že se dochází k porušování pravidel hospodářské soutěže. Komise už uvedla, že eh, se to eh, přeskoumá a pravděpodobně to skončí brzy na vašem stole. Budete eh, hájit tuto dánskou známku, nebo si myslíte, že to možná také bude ohrožovat hospodářskou soutěž? Já eh, se budu vždycky eh, starat o to, aby byly poměry na pracovním trhu eh, uspořádané a jasné. Nelze mít hospodářskou soutěž, která přináší stále nižší standardy. Musí se jednat o dobrou a spravedlivou hospodářskou soutěž. Ta známka, kterou máme v Dánsku, hraje důležitou úlohu. Ale samozřejmě můžeme vést debatu o tom, jestli to nejde náhodou příliš daleko. Je to registr, který nejenom uvádí, kdo je v zemi a co kdy dělá, ale nakonec to také může být velmi byrokratické. Může padnout tak, eh, že zahradní eh, niční podniky řeknou, ne, ne, to je příliš složité na dánském trhu. Celá ta byrokracie eh, je, bude příliš velkou zátěží. To určitě stojí za debatu ale určitě lze nalézt vyrovnaný, vyvážený přístup. Eh, s pravidly hospodářské soutěže je třeba trestat ty, kteří eh, eh, svoji pozici zneužívají, ale pokud máme ehm, možnost vystupovat dobrým způsobem, tak je třeba ji také využít, jako je tato značka. Michael Deans, Raymond, pardon. Vážená paní komisařko, vy jste eh, dostala více otázek k daňové konkurenci a zatím jste hodně mm, eh, je eh, diplomaticky odpovídala. A já se pokusím za rakouskou stranu ještě jednou se k tomuto vrátit a dostat odpověď. Generální ředitelství pro hospodářskou politiku zveřejnilo nové informace k daňovým úpravám pro národní konkurenci koncerny v Dánsku, Jirsku a Nizozemsku. Je zřejmé, že toto není vyjedané, a je vyjedané a často jsou tam mm, řešení šita na míru a, a stojí to veřejnost spoustu peněz. Myslí si komise, že se jedná o nelegální státní pomoc? A, a mě by zajímalo, jak se k tomu a, stavíte vy politicky. Já vím, že eh, ještě nemůžete se vyjádřit, eh, ne, moci vyjádřit k tomuto eh, případu. Mě zajímá, jak se k tomu stavíte politicky, co chcete a jestli do toho hodláte věnovat víc prosto, prostředků. Já chci vyhrávat, pokud lze vyhrát je něco, na čem můžeme vyhrát. Musíme mít eh, v takovém případě nějaké důkazy a obhájit eh, svoji žalobu. Protože je to velice důležitý signál pro jakýkoliv jiný podnik pro Evropy, v Evropě, který platí eh, daně, které má platit, pokud my vystoupíme proti těm, kteří se dokáž, si to dokáží zařídit tak, že neplatí tu daň, kterou mají platit. Z toho, co já už vím, tak eh, toto je spletitá eh, otázka, protože tady nejde eh, o konkrétní pravidla, ale o rozhodnutí. Takže je třeba zajít velice do podrobností hluboko, abyste měli velmi pevnou půdu pod nohama, aby to obstalo před soudem. A to by měla být naše ambice. Měla by to být uh, naše velká priorita. A jak už jsem říkala dříve, tady vůbec nejde o um, společnou, o to, abychom protlačili společnou daňovou politiku zadními vrátky. Ehm, budeme mít ehm, každopádně jinou daňovou, e, e, rozlišnou daňovou politiku v Evropě. Potom e, tady máme jeden takový velmi ehm, Eh, už dlouho eh, na stole ležící návrh pro eh, společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob. Doufám, že mu zase trochu vdechneme život. Určitě to můžeme udělat a můžeme to udělat v době, která nebude nějak nekonečná, naopak. Lope Nyní Veronika Lope Fontaně, prosím. Děkuji. Pane předsedo, paní Vestager, ve vašem portfoliu je velice důležité, aby přísně byly aplikovány veškerá pravidla ve všech členských státech. A z tohoto důvodu tedy vaše dnešní slova jsou velice důležitá, protože z toho vyplývají pro nás, že budete zaručovat rovná pravidla hry. Já se chci Eh, zmínit o stavebním průmyslu, který je velice důležitý pro tvorbu pracovních míst a Evropská komise nevystupovala úplně vždy eh, spravedlivě. Jde mi o oznámení, která se objevila u nás ve Španělsku, ale také v Holandsku, pokud jde o používání eh, systému kdy se proti některým firmám zasahuje a proti jiným nikoliv. Takže já bych se chtěla zeptat, eh, zda se můžete zavázat tomu, že zajistíte rovné zacházení a správnou, eh, správné uplatňování evropské legislativy napříč Unii. Děkuji. Ano. nevím eh, tolik, eh, kolik eh, toho víte vy o, o tomto odvětví, které je velice, velice důležité samozřejmě v řadě evropských států, tedy o loďařském průmyslu, který je důležitý pro řadu zemí a pro související odvětví, ale Je důležité, aby i v těchto odvětvích platila pravidla hospodářské soutěže, takže pokud existují určitá podezření, že v jiných členských státech nebo v jiných zemích eh, se postupuje jinak, je potřeba o tom začít diskutovat, pokud jsou to třetí země, tak v obchodních jednáních na VTO. Je to celosvětově důležité téma, protože se to promítá do ceny přepravy. Thank you. Děkuji. Nyní pan Marko Zany za FDD. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky. Jednak na pracovní metody, které hodláte používat. Váš předchůdce používal eh, mnohokrát a často šetření, která ovšem potom eh, nevedla ke konkrétním výsledkům. Jak chcete postupovat vy? budete používat stejný přístup nebo chcete přístup pana Almuny změnit? A teď akvizice a fúze. Druhá otázka. Velice často dochází k tomu, že drobní akcionáři či střadatelé jsou znevýhodněni mnohdy úplně přijdou o svou investici zatímco spekulanti své peníze dostanou. Co tady chcete udělat pro ochranu drobných střadatelů a drobných akcionářů v Evropě? Tak nejprve eh, tu druhou část vaší otázky. Může to být obtížné při přímém prosazování pravidel volné hospodářské soutěže, když eh, se zvažuje fůze, tak je třeba samozřejmě zanalizovat řadu věcí, jakým způsobem nově vzniklá společnost bude fungovat, zda umožní volnohospodářskou soutěž na trhu. A některá nápravná opatření jsou eh, před schválením fůze mm, eh, potřebná a jinak bych ní nemohlo dojít. A teď eh, zpátky k té první části otázky, kterou jsem eh, v mezidobí stačila zapomenout. Můžete mi ji prosím připomenout? Děkuji, říká pan předseda a pardon, omlouvám se. Já jsem se ptal eh, na přístup eh, k vaší práci na pracovní metody. Myslím si, že je důležité mít možnost zahájit vyšetřování, i když není jisté, zda povedou nakonec k eh, nějaké sankci v případě kartelu nebo k nějakým eh, nápravným opatřením, pokud je to fůze nebo eh, případ antimonopolního chování, protože kdyby člověk zahajoval vyšetřování jenom, když si je absolutně jist, že to povede k takovému to hmatatelnému výsledku, tak eh, vás to příliš v práci omezí. Proto si myslím, že je důležité um, dát dostatečný manevrovací prostor a zajistit, že i v případě, že existuje mm, čistě podezření, tak máte možnost jednat. To si myslím, že je důležité umožnit takže v tomto slova smyslu asi navážu na pana Almuniu, ale důležité je také zajistit, aby vše probíhalo dostatečně rychle, protože pro firmy a celá odvětví, která jsou pod dohledem, je důležité, aby se vše rychle vyřešilo, zvláště pokud se pak podezření neprokáže. Pan předseda, děkuji. Nyní paní ze jménem výboru IMKO. Děkuji. Margaret, já bych vám chtěla nejprve říci, že registr RUT není byrokratický. Vy jste hovořila o pokutách, o snaze odradit a uplatňovat zákon. Ale já si myslím, že máme více nástrojů pro to, abychom zajistili rovnou hospodářskou soutěž a spravedlnost na jednotném trhu. Je potřeba zajistit takové eh, podmínky, kdy komise eh, bude mít eh, nějaký terénní tým, který bude schopen vyšetřovat případy nezákonného chování, nedodržování legislativy pro volnou hospodářskou soutěž nebo nezákonného použití uh, státní pomoci. Takže by bylo dobré, aby komise měla takovéto týmy, které by mohly vyrazit na místo a přesvědčit se o dodržování legislativy. Tak to je skutečně velice zajímavý návrh, nad kterým se zamyslím. Samozřejmě, že v tuto chvíli nemohu posoudit, jaké dopady by to všechno mohlo mít, zavedení takovýchto týmů ale úředníci generálního ředitelství pro volnou hospodářskou soutěž eh, často mají opravdu hloubkové znalosti o jednotlivých trzích v jednotlivých členských státech, jsou dopodrobna informováni o situaci a mohou dokonce vystupovat eh, jako svědci či odborníci a znalci u soudu. Zároveň je ovšem potřeba zdůraznit roli národních kontrolních úřadů a úřadů pro dodržování volné hospodářské soutěže, protože ty vztahy jsou mezi komisí a těmito úřady ve směs velice dobré a jsou to často právě tyto úřady na národní úrovni, eh, které mohou tu kontrolní činnost vykonávat vůbec eh, nejlépe. Velice dobře znají trh svého členského státu a je potřeba a je vhodné těchto znalostí využít. Takže Můžu se zamyslet nad tím, zda eh, zavést takovéto terénní eh, týmy a nebo zintenzivnit již tak dobrou spolupráci s národními úřady při eh, kontrole zneužívání pravidel hry. Děkuji. Teď jménem Imko Markus Precl za EKR. Oh, Vestager, Paní 2013 erzielte v roce 2000 eh, v první eh, evropské občanské iniciativě proti privatizaci eh, vody jsme dosáhli o vyloučení evropského sektoru, eh, tedy vodohospodářského sektoru z příslušné směrnice. Od té doby eh, probíhá privatizace, eh, nebo byla profasazena privatizace vodohospodářství v některých částech Evropy a také je tady velký tlak ze strany Spojených států v rámci vyjednávání o typu. Najednou tady máme Eh, přesun z eh, veřejných do soukromých monopolů a já bych se chtěla eh, zeptat, co si myslíte obecně o privatizaci přirozených monopolů a možnosti tam vytvořit takovou hospodářskou soutěž a jak chcete zabránit soukromým vodohospodářským monopolům a jak se stavíte k těm doložkám v té typu, které Eh, by potom udělali z privatizace vodních zdrojů nezvratnou záležitost. Děkuji. Well, first of all, I, I think that uh, the initiatives. Tak domnívám se, že ty iniciativy jsou velice, velice dobré, tady tyto občanské iniciativy a nepodceňuji dopady, které, které mají. A nejenom ty iniciativy, které dokážou překročit eh, ten milionový práh, ale i ty ostatní, které ho nedosáhnou, protože se ukazuje, že je to pro občany téma důležité, takže z tohoto ohledu si myslím, že je velice dobré, že tento nástroj v naší demokracii začal fungovat, protože si myslím, že může změnit evropskou diskuzi a to, jakým způsobem o věcech eh, jednáme my tady v rámci evropských institucí. A nyní pokud jde o privatizaci eh, těch eh, podniků eh, s energiemi, tak nevím, nakolik to souvisí eh, s TTIP, nakolik se toto vyjednávání může projevit, na to nemohu konkrétněji odpovědět. Může, můžu se samozřejmě k tomuto tématu s vámi vrátit, až se o něm informuju podrobněji. Děkuji, říká pan předseda Michael Toyer za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Eh, paní Vestager, vy jste v písemných odpovědích na naše otázky zmínila zvláštní situaci malých a středních podniků. Eh, v praxi je to často tak, že malé a střední podniky Eh, také trpí zvláštní eh, byrokratickou zátěží, pokud jde o postupy schvalování, eh, oblast ochrany životního prostředí a tak dále. Mnoho podniků trpí také tím, že tato pravidla jsou v Evropě velice rozdílná a rozdílným způsobem se používají. Když například dostanu úvěr na 5 milionů euro, tak eh, za to zaplatím 25 milionů za konzultace, tak to vede k určité koncentraci procesu. My jsme ale částečně zodpovědní jakožto zákonodárci za tento jev. Vy, jakožto budoucí komisařka pro volnou hospodářskou soutěž, vidíte potřebu eh, jednat eh, tady i v této souvislosti? Ano, e, já si uvědomuji, e, jak je to obtížné. E, já jsem byla tři roky ministriní ekonomie a zabývala jsem se přesně tímto, abych vytvářela více prostoru pro profesionály a méně byrokracie, která je svazuje. Takže vím z, z první ruky, jak je toto téma obtížné. Domnívám se, že toto je problém, kde máme velké štěstí, že ho má na starosti první místo předseda. Ne, že bych mu to chtěla přenechat, to by ode mě nebylo hezké, ale budu trvat na tom, že s ním budu spolupracovat abychom zkoumali, kde můžeme byrokracii snížit, kde v příštím nařízení se dá něco udělat jinak, tak, jak je to nejpatřičnější. A také je potřeba správně vyvážit novou legislativu. Tak, aby bylo, aby, platilo, aby platil jeden evropský režim místo 28 je to jeden problém, o kterém je třeba debatovat. A sice, eh, jakým způsobem nastavit toto nařízení, tento režim. Protože existuje určitá tendence ke eh, gold platingu. Tak, tak, tak, takové to, že když to teď regulujeme, tak udělejme toho trochu víc, protože vybírejme si, tohle by bylo hezké, tohle by bylo hezké a tahle statistika je o něco lepší a tak dále. A když to vezmeme z druhé strany a řekneme, že místo goldplatingu chceme více nařízení, že bychom, že bychom chtěli minimum, a že my budeme regulátoři, tak abychom mohli používat data znovu a znovu a nežádat eh, firmy o to, aby nám poskytovali neustále nové údaje eh, a nové, eh, nová schémata. V tomto ohledu si myslím, že Stabilita založená na regulaci je zásadním faktorem. Děkuji vám. Nyní dávám slovo našemu místopředsedovi Markusu Ferberovi, který je také novým stálým předsedou eh, pracovní skupiny ECO pro, ECONu pro hospodářskou soutěž, eh, kterou jsme zavedli pro dohled nad politikou hospodářskou soutěží a pro eh, komunikaci s příštím komisařem. Děkuji vám. Eh, po té, co jste chtěla nabídnout eh, kávu, si myslím, že nás čeká velice příjemný úkol. Můžeme si spolu také povídat o fotbale. V minulých eh, letech eh, probíhala eh, řízení vůči velkým internetovým podnikům. Microsoft to je velký případ, Google je velký případ, kterým se právě zabýváme. Domníváte se, že dosavadní pravidla hospodářské soutěže jsou přizpůsobené digitální společnosti a jestliže ne, jak je chcete dále rozdílet, rozvíjet? A za druhé, Evropská unie nyní uzavřela dohodu o hospodářské soutěži se Švýcarskem ohledně přeshraniční přeshraniční výměny informací e, orgánů pro hospodářskou soutěž, aniž by o tom dotyčný podnik musel být informován. E, jak hodnotíte tuto dohodu se Švýcarskem? A myslíte, že bychom měli uzavírat další takové dohody a pokud ano, s kým? To jsou velice dobré otázky E, také e, pro naši budoucí spolupráci. Takže e, já přinesu kávu a vy přinesete téma diskuze. Tady jde o to, že plánujeme určité změny. Jak moc se změnily trhy za posledních pět let? Ne, Moje děti si myslí, že jsem velice stará, když používám slova, jako je eh, gramofonová deska anebo fax. A eh, já si myslím, že my musíme držet tempo s dobou. Eh, nemůžeme, nemůžeme říci, že nemu, nebudou kartely, že fúze budou stále ponechávat konkurenci otevřené dveře. Jde nám o zdravé principy a čím jsem starší, tím více oceňuji e, to, že některé věci jsou stále ještě v módě. Ale e, ty novoty jsou nutné proto, abychom dokázali držet tempo a abychom si uvědomovali, co se na trzích děje. A e, to bude výzva, která před námi bude stát. E, v některých případech, které jsem vyšetřovala velice nedávno, se neustále e, objevují nové informace. Každý den nebo při nejmenším každý týden. A já velice doufám, že to není jen způsob, jak prodlužovat postupy, protože také musíme někdy přijmout rozhodnutí. Pokud jde o dohodu se Švýcarskem, tak ta je poměrně zvláštní. Je to jedna z mála dohod, která která má tuto část o výměně informací a já bych s vámi ráda debatovala o tom, eh, jaké typy dohod by byly eh, patřičné. Já si ale myslím, že je pro nás eh, velikým přínosem uzavírání takových dohod, protože já kladu velký důraz na mezinárodní spolupráci při vymáhání práv hospodářské soutěže. A já jsem zjistila, že existují velice dobré pracovní vztahy mezi orgány pro hospodářskou soutěž v Evropské unii a ve Spojených státech, což je podle mě velice dobře a také eh, to platí pro Kanadu. A eh, podle mého názoru mezinárodní síť orgánů pro hospodářskou soutěž je, by mohla být velice důležitým eh, hráčem, která, který by posílil mezinárodní kontrolu nad hospodářskou soutěží. My bychom se tedy mohli intenzivněji zabývat posilováním této spolupráce. Děkuji a nyní Sven Giegold za zelené. Paní Vestager, v uplynulých letech eh, pokud jde o, o, pokud jde o tuto oblast, tak přibylo subvencí a často byly zachraňovány banky z veřejných peněz. A minulá Evropská komise povolila eh, jaksi eh, záchranu před zhroucením systému. A já mám otázku. Vyvíjeli člen, některé členské státy eh, tlak a také na, na ECB? E Eh, pokud jde o eh, redukci eh, této pomoci. Teď nastává fáze zátěžových testů a vy byste bránila takovýmto pokusům o útoky na hospodářskou soutěž a dále. Zatím není příliš transparentní, kdo vlastně byl zachráněn, eh, kde, kdo je vlastně věřitelem a tak dále. Budete, no, plánujete zahájit vyšetřování, abyste zjištila transparentnost, eh, abyste zjistila, kdo je vlastně tím konečným příjemcem eh, těchto, ochrany, těchto záchranných bankovních opatření. Máte samozřejmě naprostou pravdu, když říkáte, že státní pomoc bankám dosáhla nesmírných výšek během krize. A teď je otázka, jak tu pomoc vlastně e, ukončit a vrátit se e, k, té, e, k tomu ozdravení finančního sektoru. Je důležité, abychom eh, trvali na tom, že stále eh, ještě jsou případy, kdy je nutná státní pomoc, přestože EBRD eh, e a bankovní unie budou v platnosti. Právě tak jsou případy státní pomoci teď, kde celkové výsledky asset quality review a zátěžové testy, zátěžových testů budou publikovány. Patrně některé banky budou potřebovat více kapitálu, aby byly života schopné a aby mohli plnit eh, požadavky na vstup do bankovní unie. A eh, tady eh, je právě na pořadu dne otázka státní pomoci, protože došlo k modernizaci státní pomoci. Existují nová pravidla a důležité je, abychom vybudovali jaksi most od bailoutu k bail-inu, eh, což bude to nejdominantnější pravidlo, až BBRD vstoupí v platnost. Nyní máme mezi tím takovou mezeru a je eh, zcela samozřejmým úkolem eh, pro nás zajistit, aby regulace státní pomoci, aby nařízení o státní pomoci už bylo hotové, až, budou, až budeme znát výsledky zátěžových testů a asset quality review, tedy do konce tohoto měsíce. A to vyšetřování? To má druhá otázka. Já nemám e, přehled o tom, e, jaký jsou příjemci zatím. A e, ještě nevím, jak by takové vyšetřování se dalo provést a jaký by byl jeho rozsah ale vím, že eh, různé státy to dělají velice jinak. Některé státy eh, si pojistili, aby mohli jaksi si to vzít zpátky v případě, že banka začne vykazovat eh, zisky a jiné státy to dělají zase jinak. A já bych ráda věděla, co členské státy tedy dělají sami pro transparentnost v této oblasti. Ale velice ráda se k tomuto tématu ještě vrátím někdy později. Děkuji a nyní eh, Marko Vali za FDD. Děkuji, eh, pane předsedo. Mám eh, jednu přímou otázku ke konkrétnímu případu. Jak můžeme zajistit hospodářskou soutěž v takovém nehomogenním systému? Podívejte se na Philip Chrysler oblasti eh, přesunuli sídlo do eh, Nizozemska a daňové sídlo do Londýna a eh, spoustu lidí propustili v Itálii. Všechno se jim to hodilo. Ale pokud máte nějakého malého výrobce, který nemá takovéhle zahraniční mm, možnosti, jak eh, by se mohl bránit proti takovému nadárodnímu podniku, eh, který eh, by se mohl takhle proti němu vymezit. Co pro něj udělá Evropská unie? Já neznám tenhle konkrétní případ, ale vím, že kdybych já byla malý podnik, měla bych za to, že by bylo velice důležité aby ti, kteří eh, mají ty eh, pravomoci vynucovat eh, předpisy, by je taky použili. Protože by to bylo opravdu velice nebezpečné, aby někdo, kdo má nástroje a zdroje vyšetřovat, šetřit, má pravidla na své straně, neudělal, co má udělat, aby ano, lidé se mohli organizovat jinak, a neměli by to dělat eh, na úkor eh, ostatních. To by bylo velice důležité pro mě jako malý podnik, eh, který platí malý, tedy zdraně, daně tak, jak má, protože se nemůže rozdělit do tří zemí a nemá na to zdroje. Já myslím, že lidé, kteří to dnes poslouchají, tak se budou myslet, že tohle je velmi důležitý signál z tohoto parlamentu, že nebudeme chránit podniky, eh, které se organizují tak, eh, jak se jim to hodí, pokud je to proti problém, která máme. Čili eh, je třeba pokračovat v tom šetření, zjistit, jestli obvinění jsou podložena a potom doufáme vyhrát ty případy. To je to nejlepší, abychom, co, co udělat pro lidi, aby měli pocit práva a spravedlnosti v této unii, která je založená na vládě zákona. A nyní eh, za výbor IMCO za socialisty eh, Mark Tarabella. Paní designovaná komisařko, eh, Digitální vnitřní trh je podkopáván excesivní, nadměrnou koncentrací tržní síly a fungování dominantních operátorů. Můžete zajistit širší uplatňování hospodářské soutěže, například při poskytování internet, eh, přístupu k internetu, tak aby spotřebitelé měli větší eh, výběr a také eh, soutěž v ehm, výběrových, pardon, ve vyhledávacích v nástrojích, ve vyhledavačích a také ochranu mm, dat spotřebitelů. Pokud budete jmenována komisařkou, tak budete mít asi štěstí, budete žít v Belgii, kde máme mimochodem nejlepší čokoládu na světě. tak já si udělám eh, se vlastní šetření tady v téhle věci. Jedna z věcí, eh, která je velice eh, významná v, té nové, v tom novém nařízení o v obecné blokové výjimce, je ta podpora širokopasmového připojení tam, kde se o to trh zatím nepostaral, protože eh, jeden z velkých slibů je eh, dát každému eh, přístup k internetu, protože to by bylo velmi smělé. Všichni víte, že v některých oblastech, v některých zemích je velmi těžké získat stabilní přístup k internetu. Takový, jaký by se všichni přáli. A myslím si, že to nové nařízení o blokové výjimce dává možnost členským státům postarat se o to, aby občané, kteří žijí v odlehlejších oblastech, kde trh selhává poskytování těchto služeb, přesto tyto eh, služby dostali. Je to velice důležité, protože stále více služeb je přístupných po internetu, nejenom eh, služeb soukromých podniků, ale i eh, veřejných služeb Eh, úřadům oznamujete, že se eh, stěhujete přes internet, eh, že chce změnit lékaře a já nevím, co ještě, a šetří to peníze, ale musíte mít k tomu internet. A proto ty, to nařízení musí toto zohledňovat. Víme, že při poskytování přístupu k internetu jsou tady zrhání trhu a to můžeme podpořit šetřením situace mezi těmi, kteří poskytují ty služby na trhu. To můžeme, tím můžeme prospět spotřebitelům. A tohle je jedna z věcí, kterou si posluchači odnesou. A sice parlament trvá na tom, že pokud eh, budu schválena, tak budu mít jako velkou prioritu eh, celý ten digitální trh. Pravděpodobně také ve spojení s eh, komisaři, kteří budou mít přímou odpovědnost za ochranu dat a eh, za, eh, nebo za vlastnictví dat a za to, aby vaše soukromá data nebyla zneužívána. Děkuji a teď Vicky Ford za IMCO, předsedkyně výboru IMCO. IMCO eh, dostalo eh, novou odpovědnost za digitální jednotný trh, takže mám dvě eh, věci. Za prvé platformy peer-to-peer. -peer. Nedávno byla aplikace Uber založena, tedy zakázaná v Německu a Belgii, ale v jiných zemích se do toho pustili a dává to, že to dává spotřebitelům obrovský výběr. Co si myslíte vy k těmto jednostranným krokům na vnitřním trhu? A potom eh, služby jako WhatsApp a Skype. Jak můžeme eh, posta- eh, se postarat o to, aby poskytovatelé infrastruktury získávali stále návratnost, měli návratné investice, ale nezneužívali svoji pozici? a je náš právo hospodářské souže vhodné pro nový digitální svět, nebo potřebujete nové nástroje do svého instrumentária? Já bych nikdy eh, nechtěla opravovat národní soudy eh, v jejich rozhodování. Ale myslím si, že je důležité, aby eh, některé digitální služby usnadňovaly nové způsoby hospodářské soutěže a pokud bude poctivá, pokud oni budou platit daně a, mít mítné, nebo co mají ještě platit, tak je to dobře. A i když jsou tady některé tyto výzvy, Eh, tak tomu a budou eh, překvapením eh, pro ty stávající provozovatele, tak je to dobře. Někteří stávající vědí, co mají platit a je třeba, aby to věděli ovšem ti, i ti noví. A když se trhy otevřou díky různým novým aplikacím programovým, tak je to v pořádku. Základní pravidla eh, hospodářské soutěže jsou tak zdravá a moderní jako nikdy předtím. Myslím si, že je třeba eh, stále eh, lépe chápat vývoj trhu. Jak jsme o tom hovořili předtím, některé nové podniky se nikdy nepovažují za lokální, národní nebo evropské. Považují se za globální od prvního dne. Protože to je trh, na kterém chtějí žít. A myslím si, že to je ta výzva. Udržet to tempo a ne se prostě eh, snažit eh, dohnat vývoj. A doufám, že společně eh, budeme moci, když tady hovoříme o velkých datech, také přihlížet k tomuto, protože máme úplně novou, mm, nový přístup k platbám Mm, za to, že vlastně mm, osobní data jsou eh, de facto měnou za některé služby, jimi platíme. A eh, určitě doufám, že se tomuto budeme moci věřovat společně. Děkuji. A teď eh, Rina Kary za Děkuji. Já jsem trochu překvapena, že jsem neslyšela jasnější odpověď k tomu, Eh, v registru eh, psů, na kterém jste eh, spolupracoval, ale teď k těm v Dánsku, ale teď k, těm, k té státní pomoci. V Dánsku jsme zavezli možnost podpory loděnic. Šlo o to zachovat a zvýšit zaměstnanost námořníků, ale šlo o, ale nakonec to dopadlo tak, že rejdaři ze třetích zemí, dokonce z rozvojových zemí, tam obsadili místo, protože tam samozřejmě oni mají daleko horší pracovní podmínky a mohou platit méně. Jako budoucí komisářka eh, pro eh, rozvoj, eh, tedy pardon, pro hospodářskou soutěž, budeš také mít odpovědnost za tuto oblast. Myslíš si, že se jedná o správnou soutěž, o hospodářskou spravedlivou soutěž, když se dává takováhle mm, podpora? nebo bylo to dobrý nápad to dát tomu rejdařství, eh, které eh, potom eh, zaměstnává lidi za špatných podmínek. To také není ve smyslu smlouvy. Ale no, u, při přípravě tohoto slyšení pro mě bylo důležité, dát najevo jasně tu nezávislost to je eh, nepominutelné kritérium eh, pro eh, každého komisaře či komisařku. Nezávislost na tom, co jako členka dánského parlamentu jsem dělal, nebo um, příslušnice dánské vlády. Musím být nezávislá na tom, co dělám v komisi. To prostě je něco jiného. Nechtěla by dostávat instrukce eh, z hlavního města. Vůbec ne. Tak to prostě nejde. Otázka po eh, státním mechanismu eh, státní pomoci v Dánsku nebo v jiných zemích. Na to se samozřejmě musíme podívat, to není nic nového. Už jsme tady měli eh, různé eh, komisaře pro hospodářskou soutěž, ale eh, toto se nikdy nepustili. Poslední otázku položí za Alde paní Kalas. Děkuji. Já chci nejprve říci, že jsem působila po 14 let jako právnička v soutěžním právu a tak jsem velice ráda, že bude tato oblast teď dobrých rukou v nové komisi. Moje otázka se týkala Google, ale z jiného úhlu pohledu. Znepokojily mě určitá vyjádření evropských eh, představitelů v tom slova smyslu, že abychom mohli ochránit evropské společnosti před digitální dominancí USA, um, mm, respektive amerických firm jako Google, že bychom měli více regulovat internet. A chci se zeptat, jakým způsobem chcete spolupracovat s dalšími komisaři, abyste zajistila, že boj s proti takovému eh, chování bude dostatečně účinný, aniž bychom museli příliš regulovat internet nebo ho úplně zavřít. Ano, já si myslím, že to je dobré téma na závěrečnou otázku, protože díky tomu teď mohu říci, že je velice důležité, že naše vyšetřování vždy vycházejí z faktů, nikoli z emocí, dojmů či politické ideologie, nebo z toho, co se nám líbí a co se nám nelíbí, protože takto jedině si můžeme udržet v platnosti základní principy, na níž je Unie postavena, a to jsou principy právního státu. To považuji za nejdůležitější. Je třeba zajistit, že v případě, že vedeme nějaké vyšetřování, tak to vyšetřování je založeno na skutečnostech, na pochopení trhu a na základě pravidel a nařízení, která platí. Protože jinak by něco takového nemohlo obstát ani u soudu a jsou to soudy, které nakonec eh, nastavují eh, ty pojistky nebo fungují jako jakási pojistka, demokratická pojistka v systému. Evropské instituce mají velkou výkonnou moc, pokud jde o oblast volné hospodářského soutěže a proto, když se někdo obrátí po našem rozhodnutí na soud, tak je důležité, že soud jedná nezávisle. A mě eh, dosti uklidnila skutečnost, že Systém je nastaven tak, že plně splňuje požadavky Evropské charty lidských práv, to znamená, že vše, fungují všechny demokratické pojistky a že můžeme prosazovat naše pravidla pro volnou hospodářskou soutěž a že jsou neutrální a nestraná. Já mm, doufám, že máte pravdu Eh, protože i já jsem se toho bála, že lidé, kteří v této oblasti pracují 14-20 let, takže eh, eh, si budou myslet, že nejsem dostatečně mm, přísná, takže beru vaše slova jako veliké povzbuzení. Pan předseda, děkuji vám, děkuji také všem poslancům za položené dotazy a nyní má paní Vestager pět minut na závěrečné vystoupení. Prosím.